Diamo inizio allora. Benvenuti. Zahajíme tedy schůzi. Vítám především poslance národních parlamentů. Drahý pane komisaři, milí kolegové, jsem opravdu velmi rád, že vás mohu přivítat na této meziparlamentní rozpravě o budoucnosti společné zemědělské politiky. Je zde s námi také předseda Zemědělské rady polský ministr zemědělství Marek Savický, kterému děkuji za jeho účast a vítám ho na tomto zasedání. Reforma, kterou připravujeme, je první za 50 let historie SZP, v níž parlament hraje tak důležitou roli. Jak víte, Lisabonská smlouva udělala z Evropského parlamentu spolu zákonodárce v oblasti zemědělství a postavila ho do stejných podmínek, jaké má rada. Tím se také posílila role parlamentů členských států, především prostřednictvím nového mechanismu kontrolu subsidiarity podle článku 12 smlouvy o Evropské unii. Jsem rád, že vidím, že naše kolegové z národních parlamentů aktivně používají tato nová práva. Zemědělství je oblast, kde národní parlamenty předložili většinu odůvodněných stanovisk a dalších příspěvků. Doufám, že dnešní debata bude znamenat další krok vpřed v našem společném úsilí najít odpovědi na nové výzvy, které dnes stojí před evropským zemědělským modelem jakým způsobem se postavit k bezpečnosti dodávek potravin, klimatickým změnám, biologické rozmanitosti a dalším problémům v oblasti životního prostředí. Jakým způsobem zachránit nebo udržet eh, územní rovnováhu v Evropské unii. Jakým způsobem ozelenit v uvozovkách platby v rámci SZP, jakým způsobem dosáhnout toho, aby se na ně evropští občany dívali jako na legitimní, jak přizpůsobit eh, tržní nástroje k tomu, aby reagovali na extrémní volatilitu ovlivňující ceny komodit v zemědělství, jak zajistit eh, přežití evropského venkova v kontextu větší soutěže a konkurence na světových trzích. Pravděpodobně jste si všichni vědomi toho, že Evropský parlament v rámci zprávy pana Dese 23. června schválil a přijal své vlastní stanovisko ke společné zemědělské politice po roce 2020. Tuto zprávu podpořila velmi široká většina na plenárním zasedání. Je to formální odpověď parlamentu na sdělení Evropské komise z listopadu 2010 v této věci. kromě toho je v souladu s předcházejícím stanoviskem budoucnosti SZP po roce 2013, které bylo schváleno parlamentem v červenci 2010 v podobě zprávy George Lyona. Rád bych zdůraznil hlavní body stanoviska parlamentu. Souhlasíme s cíly komise, že Společná zemědělská politika musí být zelenější, spravedlivější, efektivnější a účinnější. Uznáváme, že je nutno aby reforma SZP proběhla v souladu s velkými výzvami, které stojí před evropským zemědělstvím a je také nutné, aby zde byla reakce na očekávání občanů, aby se zvýšila legitimita. Souhlasíme s globálním přístupem komise, který je vyjádřen ve sdělení komise. Ve světle budoucích výzev je jasné, že potřebujeme udržitelnou a silnou společnost zemědělskou politiku do budoucna. To je velmi důležité pro Evropský parlament. Adekvátní finanční zdroje. Desova zpráva, stejně jako dříve Lajonova zpráva a z nedávné doby také zpráva pana Gariga Pojedo z výboru SURE o víceletém finančním rámci zdůrazňují, že zemědělský rozpočet Evropské unie by měl být zachovan alespoň na stejné úrovni, jaká figuruje v rozpočtu 2013. A to je tedy naše přání. Přáli bychom si, abychom mohli jít tímto směrem. Je jasné, že v této souvislosti máme určité obavy o něž jsme se podělili včera s komisařem Dačanem Čološem. Týká se to sdělení Evropské komise z 29. června, kde se hovoří o zmražení prostředků pro společnou zemědělskou politiku. Podle nás to není skutečné zmražení, ale je to zkrácení prostředků na SZP v reálných hodnotách, takže to neuspokojuje očekávání Evropského parlamentu na návrh komise, nebo návrh komise musí být vnímán jako výchozí bod. My budeme usilovat o změnu tohoto návrhu, abychom nakonec měli k dispozici adekvátní zdroje pro reformu, která zaručí konkurenceschopnost našich zemědělských podniků, udržitelnost zemědělské produkce a uspokojí také požadavky a očekávání zemědělců a spotřebitelů v Evropě. Vážení a milí účastníci tohoto zasedání poslanci národních parlamentů. Na závěr bych rád eh, řekl, že bych byl rád, kdyby stanovisko Evropského parlamentu, které vyplývá z naší zprávy, a také příspěvky národních parlamentů, které najdete ve svých složkách, i dnešní debata byly vnímány jako užitečné v tom, aby komise se o ně mohla opřít při přípravě svých legislativních návrhů, které budou prezentovány na podzim. A na závěr, ještě než dám slovo předsedovi zemědělského výboru Senátu Polské republiky, Rád bych vám poskytl určité informace o tom, jakým způsobem bude probíhat debata. Všichni zapsaní poslanci, všichni, i členové zemědělského výboru Evropského parlamentu, ve svých složkách najdou také dvě karty pro žádost o slovo. Ta zelená karta je pro první kolo debaty a ta červená pro druhé kolo debaty. Vyzývám všechny ty, kteří se chtějí zúčastnit, aby vyplnili jednu z těchto karet a co nejrychleji je dali pořadateli. Jak vidíte, máme více než 50 účastníků z národních parlamentů, kteří jsou zapsáni. A možná nebudeme schopni dát slovo všem žadatelům. V každém případě se pokusíme udělat eh, maximum pro to, aby vždy alespoň jeden člověk z parlamentu té které země dostal slovo. Prosím všechny, kteří budou hovořit v rámci debaty, aby se drželi předem stanovených lhůt. Nesmíte hovořit déle než dvě minuty, to vám říkám hned. Jakmile získám všechny vaše žádosti o slovo, tak vás o tom budu informovat a čas také uvidíte na tabuli. Děkuji ještě jednou za tuto skvělou účast, děkuji všem a nyní zahájíme rozpravu a já opakuji, že jako první dostane slovo předseda Senátního výboru pro zemědělství Polského parlamentu, pan Jerzy Kruščikovský. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji bardzo. Děkuji mnohokrát. Vážený pane předsedo, Vážený pane komisaře, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci vám z toho srdce poděkovat za to, že jste mě pozvali na tuto schůzi chci, abyste zazněl hlas Polského parlamentu, tedy země, která se 1. července ujala předsednictví eh, Rady Evropské unie. Diskutujeme zde dnes o budoucnosti společné zemědělské politiky. Eh, tato diskuse ukázala, že potřebujeme silnou politiku, která zaručí rozvoj, eh, nikoli stagnaci našeho zemědělství. Tato politika by měla být spravedlivá, a měla by zaručovat rovné podmínky hospodářské soutěže pro všechny členské státy a všechny zemědělce a zemědělské podniky. Dámy a pánové, v této diskusi o společné zemědělské politice bychom neměli zapomínat na to, že SZP není pouze a neslouží pouze zemědělcům, ale také, také spotřebitelům a je relevantní pro daňové poplatníky v EU. Proto musíme hledat řešení, která budou srozumitelná pro všechny. Musíme také vysvětlovat výhody našeho modelu společné zemědělské politiky společnosti, protože eh, naše zemědělství eh, zajišťuje nejenom dodávky potravin, ale stará se také o životní prostředí, ochranu a tvorbu krajiny a přispívá k zachování biologické rozmanitosti. Evropští občané očekávají od našich zemědělců vysoce kvalitní, nezávadné, bezpečné produkty. E, I to musíme zohlednit v úvahách o společné zemědělské politice, e, která e, musí umožňovat různé způsoby produkce, ne pouze koncentrované intenzivní zemědělství, ale i musí umožňovat působení malých podniků. a musíme také podpořit eh, případně specifické sektory, které jsou marginalizovány. Eh, eh, byl prezentován návrh finančních výhledů pro 2014 až 2020 a vidíme, že došlo ke snížení o 10 prostředků na konvergenci. Zdá se, že situace v oblasti přímých plateb je spravedlivější, ale stále nerovná. rovná Měli bychom usilovat o odbourání, odbourání rozdílů v přímých platbách mezi členskými státy a mezi zemědělskými podniky. Eh, měli bychom dosáhnout eh, vyrovnání plateb na celém území EU. Eh, tato diferenciace, která vychází z historických kritérií, V rámci prvního pilíře jsou řešeny otázky distribuce zdrojů v rámci přímých plateb. Je třeba hovořit o spojitosti nového systému. Je nutné v celé Evropské unii, aby podíl podpor mezi různými členskými státy Evropské unie spočíval na objektivních kritériích. Je nutno opustit obecná kritéria, která vyplývají historicky z produkce a nahradit je objektivními kritérii, které vycházejí z aktuálních cílů společné zemědělské politiky. E, ve veřejné debatě, která zatím probíhala, občané Evropské unie zdůrazňovali, že je zde význam toho, jaké, jaký podíl budou mít eh, přímé platby po roce 2013 v realizaci cílů v oblasti životního prostředí a v kontextu ozelenění společné zemědělské politiky. Musíme ovšem vzít eh, potaz eh, přínos malých podniků v realizaci cílu ozelenění. Je třeba směřovat systém přímých plateb tak, aby pomohl dosahování těchto environmentálních cílů. V cíli, nebo tedy eh, v rámci druhého pilíře společné zemědělské politiky Máme rozvoj venkova, což je důležitý bod v rámci dosahování environmentálních cílů strategie Evropa 2020. Je nutno zajistit pokračování nástrojů na modernizaci, inovaci, podporu konkurenceschopnosti sektoru zemědělství a potravin. 1. července 2011 Polsko stanulo v čele Rady Evropské unie. Máme před sebou eh, spoustu úkolů, které budou předmětem naší práce v druhé polovině roku 2011 a prioritou bude reforma společné zemědělské politiky a to jak v otázce eh, přímých plateb, tak i v otázce rozvoje venkova. A cílem bude také reforma společné rybolovné politiky. Dámy a pánové, jsem zde jako předseda Senátního výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. A jsem zde také jako předseda jednoho z největších eh, rolní nebo tedy zemědělských eh, odborů a svazu. Setkávám se běžně se zemědělci a vím, co očekávají. Čekají hlavně, že se srovnají podmínky v oblasti volné soutěže a že se také srovnají přímé platby a že už eh, nebudou platit tato subjektivní kritéria, která byla uplatňována v minulosti. Doufáme také, že dostatečným způsobem eh, budou realizovány cíle ozelenění a také je pravda, že větší požadavky v této oblasti vyžadují větší finanční zdroje. Aby bylo možné doplnit nebo zrealizovat všechny tyto cíle, potřebujeme navýšit rozpočet určený na zemědělství. Zemědělci očekávají, že se sníží byrokracie v oblasti společné zemědělské politiky a že se maximálně zjednoduší SZP. Očekávají také, že zde bude transparentní politika. Také považují za důležité, že budou přijaty mechanismy, které stabilizují příjmy zemědělců a že budou eh, uplatněny mechanismy, které budou využity ke stabilizaci situace v krizi. Také se o tom hodně hovořilo. Myslím si, že bychom o tom měli hovořit i na tomto místě, dámy a pánové. Myslím si, že bychom měli tyto hlasy vyslyšet. A je třeba spojit to, co říkají jak politici, tak zemědělci, aby skutečně přinesli změnu. Dámy a pánové, na závěr bych rád zdůraznil, že Parlament Polské republiky chce i nadále spolupracovat s Evropským parlamentem. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Grazie. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji za vaše úvodní slova. A nyní bych rád připomněl, že máme jazykový režim eh, úplný, máme tlumočení do všech eh, oficiálních jazyků Evropské unie. A teď je mým potěšením dát slovo komisaři pro zemědělství a rozvoj venkova Dačanu Čološovi. Prosím. Dámy a pánové, Děkuji vám. Já bych vám chtěl poděkovat za tuto příležitost. Jsem také velmi rád, že mohu mluvit svým mateřským jazykem, a proto vám děkuji za zorganizování tohoto setkání. Je to pro mě velkým potěšením se moci se zúčastnit této společné diskuse s vámi, přestože samozřejmě s mnohými z vás jsem už měl možnost se setkat. Mnohokrát jsem naštívil vaše hlavní města, mluvil jsem se zástupci národních parlamentů mnohokrát o tom, jak nově fungují instituce, včetně parlamentu, v kontextu Lisabonské smlouvy. A právě v zemědělství dochází k významným posunům a to je potřeba zdůraznit. Již to, že národní parlamenty jsou zapojeny do společného rozhodování eh, v otázkách zemědělství, je velkou změnou, protože jde také o politiku, která má dopad na život všech občanů. A já si myslím, že je správné, že volení zástupci mohou být eh, zapojeni do rozhodování o naší společné politice, která v podstatě se týká celého evropského hospodářství. A proto je dobré v této oblasti přijímat rozhodnutí, která mají širokou akceptovatelnost. A proto je také velmi dobře, že i národní parlamenty mohou být zapojeny do těchto diskusí o příštím směřování společné zemědělské politiky, protože opatření z toho se budou dotýkat eh, zemědělských sektorů ve členských zemích. Já samozřejmě eh, jsem pro mm, co nejširší eh, veřejné konzultace v těchto otázkách. Myslím, že jsme provedli také velmi rozsáhlý průzkum eh, zainteresovaných stran a ten náš průzkum se týkal tří hlavních oblastí. Šlo o zajištění bezpečnosti, tedy kvality potravin, ale také zajištění dodávek potravin A potom jde také o ochranu půdy, biodiverzity, ochranu vodních zdrojů. A dále jde o roli zemědělství. v venkovských oblastech. To jsou tři hlavní cíle které, od kterých se odvíjí eh, základní zaměření reformního, reformních snah eh, komise a v tomto smyslu byl také předložen první návrh eh, této reformy. Jsou to cíle, se kterými již také souhlasil Evropský parlament, je to obsaženo ve zprávě Evropského parlamentu k reformě SZP. Je to takzvaná desová zpráva. A odráží se v ní to, že eh, to odpovídá i očekáváním evropských občanů. Snažíme se, aby ty návrhy byly co nejpropracovanější, aby, aby tomu také odpovídal navrhovaný finanční rámec, aby bylo možné všechny tyto cíle provádět. O těchto finančních plánech neboli rozpočtových plánech se nyní rozhoduje, jde o to, jak bude vypadat eh, společný evropský rozpočet roku 2020 a jaký vliv to bude mít na utváření zemědělství. Jsou to prostředky, které budou k dispozici od roku 2013 a kromě toho se hledají další zdroje, které by ty prostředky vyhrazené na společnou městskou politiku byly vyhrazeny. Snažíme se tím být očekáváním Evropského parlamentu, jakož i národních parlamentů. A jde nám také o to, abychom co nejvíce zohlednili zájmy evropských zemědělců aby to odpovídalo roli, zemědělcí, ro, roli zemědělství v evropské společnosti. To jsou ty zmíněné tři cíle. A myslím, že by eh, tato politika měla být eh, z těch všech evropských společných politik nejstabilnější. Myslím, že by mohla být také vzorem pro ostatní oblasti politiky. Od roku 2013 do roku 2020 tedy bude předložen eh, návrh eh, legislativy, která se bude která potom bude řídit eh, tuto reformu a ten návrh bude mnohem podrobnější než to základní sdělení, které k tomu zatím bylo zveřejněno. A Půjde tam opět o ty tři hlavní cíle a půjde tam také o to, jak bude v budoucnosti vypadat systém přímých plateb pro zemědělce. Ten systém se musí eh, koncipovat nově, aby odpovídal těm třem stanoveným cílům, odpovídal té budoucí roli zemědělství. by se budou nově definovat a budou se definovat eh, především kritéria pro jejich eh, udělování. Myslím, že už skončí to dřívější historické rozdělování, které už neodpovídá skutečnosti. A půjde o to, jak zajistit eh, základní příjmy pro zemědělce, tím zajistit stabilitu a předvídatelnost, aby zemědělství bylo schopné investic eh, do svobodoucího rozvoje. Tato zemědělská politika musí také používat dobré manažerské postupy, musí účelně využívat zdroje, musí eh, v této oblasti dobře fungovat eh, hospodářská soutěž, protože konkurenceschopnost musíme mít neustále paměti a kromě toho je potřeba v zemědělství eh, plnit pravidla pro ochranu životního prostředí. Kromě těchto vedlejších eh, plateb, které budou nově definovány a které budou určeny zejména malým podnikům, Eh, pro ty eh, subjekty chceme systém plateb co nejvíce zjednodušit a chceme také motivovat mladé lidi, aby se usazovali na venkově a podnikali v zemědělství. A to se týká tedy jak těchto příjmů plateb, tak i druhého pilíře. Zemědělství bude úspěšné pouze, pokud budou úspěšní zemědělci, kteří eh, v zemědělství podnikají. Že kromě přívých plateb a tržních mechanismů chceme také, aby eh, zemědělci mohli lépe a flexibilně reagovat na změny v národních podmínkách a aby byly také odolní vůči různým krizím, které mohou postihnout. Mám tím na mysli různé krizi, které mohou ohrozit eh, příjmy eh, zemědělců. A my si chceme připravit eh, do rezervy různé nástroje, které potom můžeme v případě takových krizí používat, abychom eh, zajistili eh, stabilní trh. Přímé platby, ale také zohledňují také důležitý aspekt eh, rozvoje venkova a modernizace postupů v zemědělstvích a chceme aby současně v těchto venkovských oblastech se mohlo nově eh, zemědělství rozvíjet a současně chceme ponechat eh, členským zemím eh, dostatečný manevrovací prostoj, aby si mohli stanovovat vlastní cíle a mohli tyto procesy eh, lépe řídit. A v rámci druhého pilíře považuji za důležité, aby byla zachována také rozmanitost venkovských oblastí. Víme, že v různých zemích existují různé modely podnikání, různá struktura eh, subjektů a v rámci druhého políře můžeme přemýšlet také o restrukturalizaci, která by měla umožňovat zemědělským podnikům, aby plnili také různé další sociální a ekonomické funkce. a naše finanční nástroje musí více dbát o to, aby se eh, zlepšil výzkum v oblasti zemědělství, protože díky tomu bude stoupat, eh, pouze díky tomu bude stoupat konkurenceschopnost zemědělských podniků. Jde o to, aby zemědělství bylo udržitelné a to bez výzkumu možné není. Je potřeba mít nové inovativní postupy, investovat do výroby a zavádět nové praktiky do praxe. A na to potřebujeme podpůrné programy. Již v tom komisí eh, předloženém návrhu rozpočtu na roky 2013-2020 hovoříme o tom, že na výzkum v této oblasti a na inovace a na zlepšení zemědělských postupů půjde o více než 5 miliard více euro. Jde také o to, jak podpořit eh, vědeckou činnost zemědělství. A to jsou všechno věci, které jsou financovány z evropského rozpočtu. Chceme tím vytvořit podmínky pro to, aby evropské zemědělství dostálo značným nárokům. Když jsem se ujímal své funkce, tak jsem říkal, že mám velkou důvěru ve spolupráci s parlamentem A to také proto, že evropští občané mají velká očekávání od eh, evropského zemědělství. Děkuji, Dačane. To je opravdu zasloužený potlesk pro našeho komisaře. Děkuji ti také za to, že jsi neustále ochoten vést s Evropským parlamentem přímý dialog. A nyní tedy uzavřeme první kolo tím, že dáme slovo Albertu Desovi. Alberto Des je zpravodaj, jak jsme už několikrát slyšeli, pro zprávu Evropského parlamentu o budoucnosti společné politice po roce 2020. Alberte, máš slovo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, lieber Paolo. Děkuji, Paolo, pane komisaři, vážení kolegové. Dámy a pánové, já jsem velmi rád, že mám teď příležitost se s vámi podělit na výměně názorů o plánované reformě společné zemědělské politiky. A jsme také rádi, že se nám milosti parlamentu podařilo nalézt kompromis eh, o základních rysech této reformy, který šel napříč politickými stranami. Myslím, že se nám podařilo sladit různé zájmy, to je Eh, překvapivé, nepříliš časté, vzhledem k tomu, že hovoříme o politice pro 27 členských zemí a pro různé politické skupiny. Jinak ale se nám na výboru podařilo schválit eh, tuto zprávu více než 90% většinou. A myslím si, že eh, dokážete ocenit, jak obtížné je při té rozmanitosti, která v Evropě planuje, dosáhnout takových kompromisů, ale my jsme tím chtěli dát jasně najevo, že klademe velký důraz na eh, budoucnost zemědělské politiky. Chtěli jsme také dát najevo, že si uvědomujeme, že došlo ke změně té institucionální eh, eh, situace po přijetí Lisabonské smlouvy, takže přijetí této zprávy parlamentem mělo být také jasným signálem komisi. My jsme chtěli komisaři dát najevo, že jsme připraveni v řadě věcí podpořit, ale také jasný signál určený radě, se kterou budeme muset o, této, o podobě té reformy vyjednávat. V mé zprávě se upozorně na skutečnost, že Jde o zajištění dodávek potraviny pro více než půl miliardy evropských občanů. Ale základem naše úvah bylo také to, že Evropská unie již má nejudřitelnější zemědělství na celém světě a to je také potřeba vypíchnout, protože eh, to platí, přestože samozřejmě je tady v určitých oblastech ještě deficit. Ale na těch deficitech musíme pracovat a pokusit se o zlepšení udržitelnosti. Základem této zprávy ale bylo také vědomí, že až do roku 2050 na celém světě bude muset stoupnout produkce potravin vzhledem k nárůstu obyvatelstva. A dalším předpokladem, ze kterého v této zprávě vycházím, je to, že nárůst té produkce nemůže dojít jenom v Evropě, ale i jinde, o tom hovoří také FAO. V průběhu posledních asi 30 letech ročně stoupala produkce obilovin o 1% v Evropě, zatímco v Ázii například produkce obilovin stoupala o 7% ročně. A ve výrobě masa jsme například dosáhli růstu jenom o 6%, zatímco v Ázii došlo k nárůstu o 300% za, těch, za to sledované 30 období. A když teď mám eh, pravidla pro společné zemědělství, které eh, komplikuje evropským zemědělcům práci a které eh, vyplývá z ochrany životního prostředí, ochrany pohody zvířat, ochrany klimatu a všech dalších aspektů, tak nás to staví do trochu znevýhodněné postavení vůči zemědělcům v jiných částech světa. Nicméně eh, my jsme připraveni všechny tyto funkce zemědělské politiky plnit, jsme připraveni v tom podpořit i komisaře, ale na druhou stranu jako parlament požadujeme, aby bylo pamatováno na finanční Eh, vybavení a na tom, že rozpočet pro zemědělství musí zůstat na stejné výši v tom nadcházejícím rozpočtovém období. Dostali jsme už ten první návrh od komise toho rozpočtu. Vidíme, že ty prostředky nejsou na úplně stejné úrovni. Já jsem o tom hovořil s zástupci německých zemědělců, hovořil jsem o tom také s německou kancléřkou. Eh, je tady, plánuje tady také národní příspěvek. Plánuje se s příspěvkem vyšší 1,5 od členských států, zatímco německá vláda požaduje například eh, pouze výši, eh, jednoprocentní výši ze strany členských států. Dále jde o eh, bezpečnost potravin. To je věc, která se prolíná prolíná celou moji zprávu. Jde o to, aby všichni evropští občané pomohli počítat s tím, že mají přístup k bezpečným, zdravým a udržitelným potravinám. A dalším úkolem, o kterém jsme hovořili dnes eh, dopoledne s eh, polským ministrem zemědělství Savickým, je to, že i naši zemědělci by se mohli podílet na eh, výrobě energií a to také bude velkou výzvou. Dále se v této zprávě velmi zdůrazňuje to, že a tady určitě, pane komisaři, budete souhlasit, že chceme ponechat dvoupilířovou strukturu zemědělské politiky v budoucnosti. Zjednodušení SZP je věc, která eh, rovněž se vyskytuje celé eh, mé zprávě a Nechceme, aby změny u přímých plateb v prvním pilíři, ale ani v druhém pilíři došlo k znásobení byrokracie. Já vím, vím, že kolikrát už ani nemůžeme eh, se zaštěťovat tím, že se pokoušíme eh, o zjednodušení byrokracie, protože při, po každém schválení eh, nějaké nové legislativy dochází ještě ke komplikaci, ale s tím, to, s tím musí být konec a měli bychom se vždy zamýšlet nad tím, jak smysluplně eh, byrokracii omezovat. Například u těch screeningů bychom měli přemýšlet o tom, jak nastavit ta opatření, abychom eh, více používali křížový soud cross compliance v Evropě, protože to by mohlo přispět k snížení byrokracie. o podmíněnost. Ta podmíněnost by mohla přispět, když budeme mít větší míru podmíněnosti, tak nám to potom dá prostor pro provádění dalších opatření, které mohou eh, zlepšit udržitelnost zemědělství. A možná, že pan komisař by mohl také své legislativní návrhy podřídit tomuto principu. A další věc, Eh, se týká přímých plateb, tady ještě pořád panují velké rozdíly mezi členskými státy, ale já si myslím, že u tak velkých rozdílů, protože ty rozdíly jsou kolikrát 100 až mezi 100 až, až 500 euro, a je potřeba dospět k nějakému vyrovnání a to bez dlouhých přechodných období, protože cokoliv jiného by vedlo k narušení hospodářské soutěže uvnitř Evropy a my musíme nalézt řešení, které zajistí více spravedlnosti a rovnosti. Co mě ale nesmírně překvapilo, je to, že ty velké rozdíly nejsou ani až tak mezi členskými státy, nebo s tím jsme eh, počítali, ale teď si uvědomuji, že eh, například existují velké rozdíly uvnitř Eh, státu. Když vezmu za příklad eh, Itálii, bez toho, abych eh, chtěl Itálii nějak pranířovat, tak je rozdíl mezi Jižním Tyrolskem, kde je podpora 50 euro a dole v Lombardii je asi 500 euro nebo 600 euro. Pokud by to tak mělo zůstat, tak si myslím, že to rozhodně nepovede k rovné hospodářské soutěže a dochází k narušení i uvnitř některých členských států a myslím si, že i tady musí členské státy odvést svoje domácí úkoly. A abych se vrátil k Německu, v Německu bylo přijato rozhodnutí, že do roku 2013 se přerozdělí 1,5 miliardy euro od eh, zemědělců v těch příznivých oblastech do oblastí, které jsou eh, více eh, znevýhodněné. Reference by měly být jednotlivé a tím bychom měli ukončit ten historicky daný systém. Potom jde také o větší uznání malých eh, zemědělských podniků a já bych vás chtěl, pane komisaři, vyzvat eh, k většímu úsilí v této oblasti. Musím říci, že se mi podařit, nepodařilo najít úpravu, která by eh, postihovala celou tu rozmanitost Evropské unie, když se například podíváme, jaká je struktura zemědělských podniků v Lotyšsku, jaká je Eh, v Řecku, protože to, co je považováno za malý podnik v Lotyšsku, může být považováno eh, za velký podnik v řeckém zemědělství a proto musíme mít nějakou společnou úpravu, která umožní, aby tyto věci se určovaly eh, podle národních podmínek. Co se týče těch hraničních hodnot. I tady by měl existovat manevrovací prostor, je větší flexibilita. Já jsem nedávno byl na Sicílii a současně ve Finsku. A oba tyto regiony asi nemohou být eh, méně rozdílné. Když eh, odletalo eh, letadlo z Helsinského letiště a měli jsme výhled na krajinu, tak jsem si říkal, jak můžeme Finům ještě předepisovat další opatření na ozelenění politiky, co jim můžeme předepisovat. Ale když jsem odletal z Katánie, ze Sicílie, tak jsem e, si říkal, že nemá cenu e, nařizovat Sicilanům 30% ozelenění, protože Eh, ani 30 plochy na Sicílii nemůže být zelené, to by museli začít pěstovat něco na lávě. Protože, a tím chci dát najevo, že ty rozdíly jsou v Evropě obrovské. A ještě mi dovolte jednu poznámku k trhům. Všem nám šlo velmi o to, aby tržní eh, instrumenty zůstaly v Evropě zachovány. A není to poprvé, kdy jako eh, poslanci Evropského parlamentu požadujeme, aby nedošlo k jejich zrušení. Chceme, aby eh, nástroje organizace trhu i nadále fungovaly a já jsem velmi rád, pane komisaři, že myslíte podobně jako my a že ten finanční přístup, který je teď obsažen v plánu komise, jde tímto směrem. Nicméně objemově to je nedostatečné, protože to nebude stačit k zásahům v případě eh, krizích na trhu. Bude potřeba plánovat s větším objemem prostředků a dále požadujeme, aby byl prodloužen cukerný režim až do roku 2010, aby e, v dalších oblastech se e, prodloužilo období, co dále požadujeme, a to si myslím, že je velmi důležité, už se o tom říkal také na G20, je to, že potřebujeme globální řešení, abychom zabránili masivním spekulacím s zemědělskou produkci a s komoditami. Samozřejmě ke spekulacím bude docházet vždy, ale pokud tyto, eh, se na tom podílet těchto spekulacích eh, finanční instituce, tak eh, si myslím, že ty zisky potom jdou na úkor spotřebitelů nebo zemědělců. Dále venkovský rozvoj venkovských oblastí, to je věc, o které diskutujeme neustále. Já si myslím, že není možné oslabit druhý pilíř, je potřeba ten druhý pilíř ještě více rozšířit, protože to je velmi důležitý zdroj příjmu, který může právě zohledňovat rozmanitost, která panuje mezi regiony. A tady jsme zase dále požadovali, aby eh, znevýhodněné regiony byly podporovány i z dalších zdrojů, nejenom z druhého pilíře, pane komisaři Čeloši. My s velkým napětím čekáme eh, na váš návrh legislativy a myslím si, že i naši kolegové z národních parlamentů eh, bude velmi zajímat, jak se s těmito všemi eh, problémy poradíte. Jak říkal dnes dopoledne polský minister Savicky, a já jsem to říkal milosti také, a byl jsem na to často kritizovan, je, že když se podívíme na to, jaké jsou rozdíly v zemědělství v Evropě, tak si myslím, že jsme pořád hodně daleko k jednotné zemědělské politice. Já doufám, že se v rámci této reformy podaří, abychom konečně dospěli k jednotné evropské společné politice. Grazie, Alberte. Děkuji, Alberte. A teď zahájíme vystoupení národních parlamentů dám slovo jednomu poslanci z Evropského parlamentu, ale nejdříve tedy dvěma poslancům z Národního parlamentu. Anne McIntosh, předsedkyně eh, výboru pro rozvoj venkova, potraviny a tak dále, House of Commons Velké Británie. Dvě minuty. Chairman. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedo. Já chci říci, že Tady vidíme mnoho průniků v těch eh, zprávách a zprávách Evropského parlamentu, které byly předloženy eh, pro dnešní jednání. Ráda bych také přivítala slova pana Desa v tom smyslu, že je třeba eh, zmírnit regulaci a odstranit podmíněnost. Zaznamenala jsem, že v dotazech, které jste obeslali pro dnešní jednání, pane předsedo, je jedna otázka, kterou určitě musíme řešit a zdá se, že je neřeší není ani národní parlamenty, ani Evropský parlament, a totiž jaká konkrétní opatření na podporu mladých zemědělců a budoucí generace, která eh, by si případně přála vstoupit do zemědělství, eh, můžeme vyvinout. Dále eh, volání po racionalizaci, zjednodušení na všech úrovních je jistě důvěryhodné. Já bych se ráda zaměřila na to, že všichni jsme si vědomi významu, strategického významu, eh, zajištění dodávek potravin, to vždy bylo v jádru naší diskuse. Eh, ve zprávě, kterou jsme právě dokončili eh, v dolní sněmovně britského parlamentu, uzavíráme, že při ozelenění společné zemědělské politiky se Evropská komise musí zaměřit na vzájemné prospěšné situace, kdy jednak vzrůstá produktivita, ale zároveň vzrůstá trvalá udržitelnost zemědělské výroby. A že a že je třeba eh, zjednodušit regulační rámec a odstraňovat eh, regulativní zátěž eh, tak, aby jsme ozeleněním dosáhli skutečně prospěchu pro životní prostředí, přínosu pro životní prostředí a ne pouze splnění podmíněnosti. Já doufám, že budeme nadále spolupracovat Národní parlamenty a Evropský parlament při prosazování rozhodnutí, která půjdou ve prospěch zemědělců našich obcí a měst a vůbec celých členských států. Děkuji, Anne McIntosh. Děkuji také, že jste tak přesně dodržela čas. A teď je mým potěšením dát slovo předsedovi zemědělského výboru italského parlamentu Paolo Rusovi. Prosím. Bez mikrofonu. Grazie, eh, caro presidente, signor commissario. Děkuji. Pane komisaři, dámy a pánové, SZP nemůže být eh, považována pouze jako nástroj eh, pro podporu zisku jedné kategorie evropských občanů. Je to důležitá funkce v politické perspektivě, která usiluje o to, aby Evropa byla schopna uh, produkovat eh, zcela bezpečné potraviny, které budou i dohledatelné. A to čím dál ve větším množství. Máme zde rozvoj venkova jako model, pokud jde o hodnoty, o ochranu míst a ochranu historie. Nejedná se tedy o nějaký účetní výpočet, je to požadavek, který je nutný a který navrhuje etický model rozvoje venkova. Je třeba chránit požadavky moderního zemědělství, jako například italského zemědělství. Pokud nebudeme brát v úvahu technologické inovace, byl by to krok zpět neusilovali bychom o moderní systém, který je inovativní. Stejným způsobem je třeba zrevidovat eh, náš postoj k neprofesionálním zemědělcům. Týká se to toho, že bychom omezili všechny prostředky, které jsou vynakládány na různé mezičlánky v potravinovém řetězci. Dále je třeba, aby produkce zemědělská byla taková, aby byla příznivá jak vůči životnímu prostředí, tak spotřebitelům. Zemědělské podniky se musí stát excelentními místy. Děkuji, děkuji panu předsedovi Rusovi a dávám slovo předsedkyni Emundasovi Pupinisovi eh, z litevského parlamentu, je to tedy předseda eh, výboru pro zemědělství a bezpečnost potravin. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já vám velmi děkuji za zorganizování tohoto setkání, zejména panu de Castrovi, protože je na čas společně diskutovat o budoucí podobě společné zemědělské mm, politiky. My si myslíme, že ta opatření na ozelenění eh, zemědělství jsou velmi ambiciozní. Myslím si, že nesmíme zapomínat na požadavek zajištění kvalitní produkce potravin. Těch cílů, které si tedy od reformy sleduje celá řada dodatečné prvky, jako například screening u přímých plateb. To nejsou žádná zvlášť oprávněná opatření, protože to povede ještě k dodatečným požadavkům, kde ta produkční základna ještě nebyla dostatečně vybudována. A jde o to, že by měly být eh, nastaveny spravedlivější eh, pravidla pro eh, vyplácení přímých plateb, tak, aby nedocházelo k narušování z hospodářské soutěže na společném zemědělském trhu. Ty nové čenské země totiž ještě pořád jsou znevýhodněny vůči těm starším a my si děláme velké obavy z toho, že to vyrovnávání přímých plateb není úplně uspokojivé, protože si myslím, že do roku 2020 je to období příliš dlouhé. E Děkuji, pane předsedo. A nyní dostane slovo člen tohoto parlamentu, a sice Martin Heusling, který je představitelem skupiny Zelených v našem výboru. Martine, máš slovo. <laughs> Já, meine... Vážení kolegové, myslím, že je možné říct jednu věc, a sice, že společná městská politika je teď plně pod demokratickou eh, kontrolou, protože Evropský parlament má spolu rozhodovací pravomoc. A my jsme velkým koncenzem přijali zprávu, která se týká budoucnosti této politiky, což ukazuje, že si uvědomujeme důležitost myslím, že tam říkáme několik základních věcí a sice, že zeměstská politika musí být spravedlivější a musí být zelenější. A z toho vyplývá několik základních úkolů. Na ty se dostaneme ještě, až budeme diskutovat podrobně. Jde o to, aby rovnější podmínky eh, platily nejenom mezi členskými státy, ale i v rámci Eh, zemí eh, jednotlivých. Parlament se vyslovil také proti stanovování stropu, nicméně se nám podařilo dohodnout se na tom, že eh, musí, chceme zavést podmínku vytváření pracovních míst pro vyplácení těchto platek. To jsou všechny ještě věci, o kterých bude potřeba dále diskutovat. Myslím si také, že je dobré, že v tom návrhu rozpočtu už je jmenováno těch 30 na ozelenění společné zemědělské politiky a že v tom rámci se hovoří také o tom, že zemědělci může přispět k zachování biodiverzity a k ochraně klimatu, protože to jsou věci, které nemůžeme eh, opomíjet, protože i ty představují jakési zdůvodnění důležitosti eh, váhy zemědělcí v celém evropském rozpočtu. Eh, otázkou je, jestli eh, můžeme o 70 zvýšit výkonnost evropského zemědělství do roku 2050, jak o tom hovoří některé populační prognozy ale nám jde především o udržitelnější zemědělství a já jsem velmi rád, že dochází postupně k nárůstu prostředků, které půjdou na výzkum v této oblasti. Grazie, Martin. Děkuji, Martine. A nyní se vrátíme k národním parlamentům a dávám slovo Katerině Baclevič, bývalá ministrině zemědělství a zástupkyně řeckého parlamentu. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Ráda bych popřála mnoho odvahy, mnoho štěstí a úspěchů úřadujícímu předsedovi rady, kterého čeká nelehký úkol. Chci poděkovat a poblahopřát panu Desovi, eh, který vypracoval velmi důležitou zprávu, v níž zdůrazňuje také roli Evropského parlamentu v rámci spolurozhodování s ostatními institucemi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že nikdo z nás se nedomývá, že společná zemědělská politika v letech 2014 až 2020 bude stejná jako v uplynulém desetiletí. Žijeme eh, v Evropě, která není, eh, se řídí jiným modelem eh, hospodářského řízení a zprávy a institucionálního řízení. Rozpočet EU e je založen na jiné filozofii. Tento komentární rozpočet, tedy pro zemědělskou politiku, je založen na odlišném principu distribuce prostředků mezi členské státy než minulosti. A já doufám, že se podaří Eh, nalézt eh, také eh, případně nové finanční zdroje do rozpočtu, že bude dořešena otázka daně z finančních transakcí a tak dále. Já bych tady ráda pohovořila jménem řeckého parlamentu a vyjádřila se tedy také ke zprávě pana Dese. O co jde zemědělcům? Podpora z evropského rozpočtu dnes již nepředstavuje hlavní prioritu evropského zemědělce ani řeckého zemědělce. Co je nejdůležitější, je eh, růst produktivity a eh, kontrola eh, v oblasti agroalimentárního agropotravinového řetězce, kdo toto bude řídit. Pan Des hovoří o angažovanosti odhodlání aktivního zemědělce, tedy aktivního občana který nejenom eh, ekologicky obhospodařuje půdu, ale také produkuje tedy potravinu, potraviny eh, a komodity. Přitom se v rámci eh, velmi ostré konkurence. Je zde také problém, problematika cen vstupu, výrobních nákladů O to se osmí, musí případně odvíjet finanční podpora zemědělců, protože vstupy, eh, pohonné hmoty a tak dále, eh, jejich ceny stále vzrůstají. Pokud je o druhý pilíř, domníváme se, že je třeba eh, skoncovat s množstvím různých opatření, že je třeba zavést strukturovaný program, který budou zavádět jednotlivé regiony a jednotlivé členské státy. Děkuji. Děkuji Kateřině Baceli a nyní dám slovo zástupkyni, zástupci Senátu České republiky Antonínu Maštalířovi, prosím. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Dovolte mi, abych v první řadě poděkoval organizátorům tohoto setkání, které považuji za velmi důležité s ohledem na nutné posilování parlamentní dimenze projednávání návrhů na reformu společné zemědělské politiky. Rád bych vám v krátkosti přiblížil pozici Českého senátu k této otázce. Senát parlamentu České republiky se problematikou společné zemědělské politiky zabývá dlouhodobě, pravidelně konzultujeme zásadní evropské dokumenty jak s vládou, tak se zástupci zemědělských svazů. Jistě se shodneme na obecném cíli společné zemědělské politiky tak, jak jej definuje Evropská komise i Evropský parlament. Společná zemědělská politika musí i v budoucích letech přispívat k životaschopné produkci potravin, podporovat udržitelné hospodaření s přírodními zdroji a opatření v oblasti klimatu, stejně tak jako usilovat o vyvážený územní rozvoj. Český senát v květnu tohoto roku projednal sdělení Komise o budoucnosti společné zemědělské politiky do roku 2020 a jeho pozice podporuje stanovisko vlády. Domníváme se, že prostředky na společnou zemědělskou politiku by měly být zachovány na současné výši, a to v poměru 80 pro první pilíř a 20 pro druhý. V rámci prvního pilíře doporučujeme alokovat 80 na dotace pro aktivní zemědělce a 20 na ozelenění. Jsou však aspekty, se kterými nesouhlasíme. To platí zejména o zastropování přímých plateb podle kritéria velikosti zemědělského podniku. Průměrný rozměr českých zemědělských podniků je necelých 77 hektarů, což je nejvíc v Evropské unii. To znamená, že případné omezení plateb by výrazným způsobem dopadlo zejména na české zemědělce a proto je tento návrh pro Český senát zcela nepřijatelný. Dále nesouhlasíme s kofinancováním prvního plíře společné zemědělské politiky z vnitrostátní úrovně a se stanovením přechodných období po roce 2013 pro nastavení rovného a nediskriminačního systému alokace přímých plateb pro všechny členské státy. Tento systém musí být spravedlivý a fungovat na základě objektivních kritérií. Proto vás mohu ujistit, že budeme bedlivě sledovat projednávání reformních návrhů týkajících se společné zemědělské politiky i nadále. Děkuji vám za pozornost. Grazie. Děkuji. A nyní dám slovo Eve Henmar, který zastupuje francouzský parlament. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji také komisaři Čološovi a kolegovi Desovi za strategickou vizi společné zemědělské politiky. Já bych to zhrnul čtyřmi slovy. Především tedy ambice, ambice z hlediska cílu, bezpečnosti dodávek potravin, rozpočtová ambice abychom měli dostatečné prostředky a vyhnuli se pokusům o opětovné znárodnění společné zemědělské politiky a také, aby se neplatilo dvakrát v multilaterálních eh, obchodních jednáních nebo také v bilaterálních jednáních, protože Evropská unie dosáhla velmi důležitého pokroku na obchodním poli na celém světě. Druhá priorita, trvalé udržitelný rozvoj. S uspokojením bereme na vědomí udržení rovnováhy mezi oběma pilíři a souhlasíme s cílem ozelenění podpor v rámci prvního pilíře za podmínky, že se bude jednat o jednoduchá, harmonická opatření uplatňovaná všude na celém území Evropské unie. Třetí prioritou musí být regulace která by se neměla omezovat pouze na minimalistickou bezpečnostní nebo záchranou síť, ale měla by to být eh, výhoda pro reaktivní, účinnější, modernější a flexibilnější nástroje na trhu. Když potřebujeme nástroje na řízení nabídky, potřebujeme také mechanismy veřejného i soukromého skladování. A na závěr bych ráda uvedl určité specifické obavy, znepokojení, která se týkají zaprvé tedy chovu který by se mohl dostat do ještě větších problémů na našem kontinentu a z tohoto hlediska musíme být schopni zachovat eh, podporu vázanou na produkci. A za druhé, jsme také nakloněni tomu, aby v prvním pilíři byly specifické mechanismy pro znevýhodněné oblasti. Chceme ambicioznější horskou politiku, politiku horských oblastí. Chceme, aby vinařská oblast byla také vzata v úvahu s právem na vysazování dalších vinic a také chceme, aby byla vzána, vzata v úvahu specific, specifika nejvzdálenějších oblastí a zámořských oblastí, zámořských území Evropské unie. Děkuji. Děkuji. A nyní mají zase slovo europoslanci Herbert Dorfman, prosím. Já vám děkuji, pane předsedo. Myslím si, že se teď nacházíme ve velmi zajímavé fázi. A já bych si dovolil zmínit o dvou bodech. O jednom z nich už před okamžikem hovořil náš kolega Alfred Des. A sice jde o rozdělení prostředků v prvním pilíři uvnitř členských zemí. A skutečně my tady v parlamentu a na veřejnosti často diskutujeme o tom, jak by mělo vypadat to rozdělení mezi novými a starými členskými státy ale podle mě eh, existují mnohem větší rozdíly uvnitř členských zemí. A o tom je potřeba také mluvit. A je potřeba to nějakým způsobem vyřešit. Je skutečností, že v mnoha členských zemích eh, jsou právě ty, jsou to ty nejvýhodnější eh, podmínky pro zemědělství nebo podniky, které v těchto oblastech podnikají, které mají největší podporu a myslím si, že to podkopává akceptova, akceptanci eh, společné zemědělské politiky a podpor. Víme také, že v minulosti jsme měli velmi liberální zemědělskou politiku, což znamená, že jsme se rozhodli, že všechny eh, regulační mechanismy bud, budou eh, teď spochybněny a ne s tím, že necháme zrušit kvóty například u cukru, mléka a tak dále. My jsme nedávno byli na návštěvě Spojených států, kde nám tamnější minister řekl, že například eh, v mlékárenském sektoru eh, Spojené státy přemýšlejí o tom, že zavedou nový systém regulace, protože eh, volný trh tam v této oblasti nefunguje, zatímco my jsme připraveni tu regulaci ukončit. A proto si myslím, že ta liberální politika by měla být možná znovu promyšlena, protože si myslím, že bylo špatné, kdybychom se vraceli k těm eh, věcem, které teď eh, rušíme. Každopádně eh, se některé z těch věcí osvědčily v předchozích desetiletích a nemůžeme některé části toho trhu ponechat úplně volným tržním silám. Grazie, Dorfman. Děkuji, kolego Dorfmane, a nyní se vrátíme k národním parlamentům a s potěšením dávám slovo Gertu Lindermanovi, který je zástupcem Bundesrat Německa. Děkuji, pane předsedo. Rada i parlament ve svých postojích začínají eh, vymezovat k reformě společné dětské politiky. Eh, podobně i Spolková rada v Německu se připravuje a začala mm, formulovat svůj postoj. Myslím si, že eh, prostředky na SZP by měly být určité na současné výši, současně by mělo dojít ke zjednodušení politiky, to si myslíme, že jsou hlavní priority, protože eh, tato politika je zatím velkým zatížením pro zemědělce. Myslíme si, bychom měli opatrně postupovat u vyrovnávání rozdílu u přímých plateb mezi členskými státy Eh, například změnských zemědělci představují eh, přímé platby 60 jejich příjmu a proto eh, musíme postupovat velmi postupně při odbourávání těchto rozdílů. Víme, že celá řada plateb je vázaná na plnění dalších cílů a měli bychom také zohlednit, že řada z nich už v některých zemí těchto prostředků na, no pardon, opatření na ozelenění už je vykonávána, takže eh, nemůžeme zavádět eh, stropy, aniž by to vedlo k velkým ztrátám pro zemědělce. Stejně tak si myslíme, že ozelenění politiky by nemělo vést ke dodatečným byrokratickým eh, komplikacím. Německo při provádění těchto opatření v současnosti se snažilo zavést eh, jednotný systém plateb pro akvakulturu a pro lesnické oblasti. Jde nám o cílenou podporu eh, zemědělství, které je šetrné vůči životnímu prostředí. Eh, tak by to mělo být v budoucnosti. Samozřejmě potřebujeme, aby zemědělství bylo mm, konkurenceschopné, udržitelné, aby přitom co nejvíce byly zohledňovány tržní mechanismy A myslíme si, že eh, bychom především měli chránit v eh, společné zemědělství před zásahy z vnějška. Děkuji a nyní má slovo nizozemský parlament eh, Gerd Hulfmans. Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové kolegové poslanci z různých parlamentů. Debata o budoucnosti společné zemědělské politiky je velmi důležitou debatou pro Evropský parlament, pro evropské zemědělce a také pro všechny ty, kteří žijí na venkově. Máme hodně společného. A já bych rád řekl, že nizozemský parlament by se rád podělil o určité obavy ohledně špatného rozdělení mezi zemědělci, zpracovateli a distributory, maloobchodníky. Musíme chránit nejen spotřebitele, musíme chránit také výrobce, producenty a proto Evropská komise a naši kolegové z parlamentu musí udělat vše pro to, aby bylo zajištěno spravedlivé rozdělení prostředku. Víme, že je to řada kupujících, eh, nebo tedy počet kupujících, eh, který je rozhodující pro výši příjmu našich zemědělců. Proto tedy chceme apelovat na komisi, aby v rámci revize společné zemědělské politiky vzala tento aspekt v úvahu. Děkuji a nyní dám slovo zástupci zástupkyni švédského parlamentu paní Anitě Broden. Prosím, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste nám umožnili diskutovat o takto důležitém tématu. Děkujeme také za zajímavé příspěvky, které jsme si už vyslechli. Hovořilo se o výzvách, o klimatických změnách, o demografických změnách. Budeme schopni tyto výzvy řešit, pokud chceme tohoto řešení dosáhnout, musíme se na zemědělství dívat z globálnějšího hlediska, zlepšit spolupráci mezi klimatem, zemědělstvím a životním prostředím. A zainteresovaní ministři a komisaři musí více spolupracovat na této úrovni. Producentům musí být vyměřován plat také podle toho, jaký přínos přinášejí na úrovni svých venkovských oblastí. My hovoříme především o druhém pilíři ve švédském parlamentu. Dále výzkum a vývoj v oblasti zemědělství je důležitý pro budoucnost, musí mít přednost, ale je také nutno dosáhnout toho, aby Evropská unie byla schopna zajistit trvale udržitelnou zemědělskou produkci také ve třetím světě a je také důležité, aby byla zajištěna větší spravedlnost mezi jednotlivými členskými státy, také genderový pohled eh, musí být eh, vzat v úvahu, protože i toto bude znamenat eh, větší přínos pro rozpočet na společnou zemědělskou politiku. Děkuji. A nyní Evropský parlament. Baltis Zigmantes, který není z tohoto výboru, takže se omlouvám, pokud jsem neřekl úplně přesně vaše jméno. Komisarė, ministrė ir visi kolegos. Iš tikrųjų turiu gan... Vážení pane komisaři, vážení pane ministře, vážení kolegové, já mám eh, dlouholeté zkušenosti se zemědělskou politikou a jsem velmi rád, že teď eh, můžeme hovořit o zemědělství takto podrobně a důkladně a že přitom nezapomínáme na mm, eh, hospodářskou soutěž. My jsme museli velmi přizpůsobit naše zemědělství v okamžiku našeho vstupu do Evropské unie. Eh, celé sektory eh, našeho hospodářství se museli podřídit eh, volnému trhu. Nicméně v zemědělství jsme motivovali zemědělce hlavně k tomu, aby opustili od eh, produkce a teď tam máme desetitisíce nezaměstnaných na venkově, zejména mladých lidí. A celá řada obdělávané plochy je teď eh, nevyužita. A osoudili jsme vlastně celou řadu lidí k tomu, aby hledali práci jinde než v zemědělství. Já jsem rád, že teď je eh, na čase reformovat společnou zemědělskou politiku a že Polsko je předsednickou zemí a že se bude snažit o to, aby eh, tato politika byla spravedlivější. Je potřeba vyrovnat rozdíly v přímých platbách, je potřeba zajistit pracovní místa lidem eh, ve venkovských oblastech, protože to je velmi smysluplná práce, která nám všem přináší užitek. Víme, že musíme zajistit bezpečné potraviny. Přitom ale kolikrát dovážíme potraviny z velmi nejistých a pochybných eh, míst, kde o jejich kvalitě nemáme žádné záruky. Myslím, že Příliš regulace je samozřejmě špatná věc, ale i tak je potřeba mít dostatečnou regulaci pro to, aby eh, potraviny byly bezpečné a abychom také udrželi pracovní místa v evropském zemědělství. Děkuji. A další zástupce Národního parlamentu je předseda výboru pro evropské záležitosti Imar Svisturšleríc z Lotyšska. Teikties Eiropas parlamentam par to, ka sasauc šīs dienas sanāksmi, lai nacionālajiem parlamentiem būtu iespēja. Děkuji Evropskému parlamentu za to, že pozval národní parlamenty, aby se zapojili do debaty o společné zemědělské politice. A my jsme přivítali listopadové sdělení komise komisaře Čološe. Chtěli jsme také reformovat eh, systém přímých eh, plateb, eh, který by byl založen na objektivních, ne na historických kritériích a aby byly sníženy rozdíly mezi členskými státy ve výši těchto pladeb. Ve sdělení komise o víceletém finančním rámci z toho vyplývá diskuze, nebo je to základ pro diskuzi do budoucnosti. Nevyužili jsme ale této příležitosti k tomu, aby tento systém přímých plateb byl konkurenceschopnější a spravedlivější, protože rozdíly mezi platbami pro členské státy by byly pořád ještě neuměrné. A proto konvergence musí být eh, jak odvážnější, tak i rychlejší a musí začít už v roce 2014. Není na čase, ukončit tyto nerovnosti, kdy v západní Evropě bohatší zemědělci získávají mnohem více peněz než jejich protějšci v Pobaltí a ve východní Evropě? Kolegové, s ohledem na potenciální dopady návrhu rozpočtu Komise pro přímé platby na litevské a lotyšské zemědělce, Lotyšsko svolalo na čtvrtek tohoto týdne zasedání, mimořádné zasedání parlamentu, kdy vyjadříme své obavy v tom smyslu, že všechny tyto návrhy bude nutno dopracovat, aby se snížily rostoucí ekonomické rozdíly mezi členskými státy, především mezi našimi zemědělci. Děkuji. Děkuji a nyní je na řadě Bulharské národní zhromáždění a já dávám slovo Hristýně Ivanové Jančevě na dvě minuty. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. SZP je velmi důležitá pro bulharské zemědělství. Bulharsko je relativně novým členským státem A já bych chtěla zdůraznit, že musíme mít jednotný systém přímých plateb tak, aby všichni evropští zemědělství měli rovné zacházení. Platby Bulharsku by měly dosáhnout stropu do roku 2014, spíš než do roku 2016 to nebude zátěž pro evropský rozpočet, ale bude to spíše signál bulharským zemědělcům, že mají rovná práva a že jsou rovnoprávnými partnery na společném trhu. Dodatečná pomoc pro ozelenění zemědělství bude velmi užitečná. ale nemělo by se to krýt s platbami z druhého pilíře. My si myslíme, že tato část by měla být financována z eh, dodatečných rozpočtových eh, prostředků. Tato pomoc by měla jít také pouze aktivním zemědělcům a ten pojem aktivní zemědělec by měl být lépe definován a stejně tak by eh, měl být možné formulovat eh, speciální národní eh, podmínky. Dále chceme zlepšit pomoc pro malé zemědělské podniky a rádi bychom, aby vznikl systém jednotných plateb. Grazie e adesso... Děkuji a nyní je na řadě malcký zástupce a slovo má pan Filipe Micu na dvě minuty, prosím. Eh, Pane eh, předsedo, dámy a pánové, já bych se chtěl zmínit o nových kritériích pro vyplácení eh, plateb. Myslím si, že podmínky pro mladé zemědělce, pro výzkum a pro ochranu životního prostředí, to všechno by měly být nejdůležitější kritéria eh, při reformě systému plateb v rámci SZP. Dovolil bych si ale ještě upozornit na několik specificky malckých eh, aspektů. Eh, měli bychom dosáhnout dobré rovnováhy, lepší rovnováhy, než kterou máme dnes mezi starými nebo staršími a novějšími členskými státy, jako je například Malta. A další věc, kterou bych chtěl, pane předsedo, zdůraznit, je to, že bychom měli řešit velké rozdíly, které pořád existují mezi většími zemědělci nebo většími zemědělskými podniky a těmi menšími kolikrát menší zemědělci ani neví, že, nevědí, že existuje tolik eh, možností financování. A to všechno je způsobeno byrokracií a různými dalšími komplikacemi. A proto bychom měli se vážně zamyslet nad tím, jak tento systém zjednodušit. A za třetí bych chtěl upozornit na to, že některé členské státy možná eh, mají eh, jednotný systém, zatímco u nás jsou všechny podniky velmi malé a přitom fungují ve velmi eh, znevýhodněných podmínkách a přitom musí konkurovat konkurentům z Evropy, ale nejenom z Evropy, také z Afriky. A proto bych byl rád, kdybyste to mohl zohlednit, tedy tento pohled menších členských států zohlednit. Pokud by nebyly podporováni naše malé zemědělství, tak bychom mohli přijít o celé naše zemědělství. Já si myslím, že to mělo být vzít do úvahy. Děkuji, nyní se vrátíme k Evropskému parlamentu. Pan má slovo. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Sněmovna Lordů ve své zprávě chtěla vyzdvihnout téma výzkumu, ale nemá smysl dotovat výzkum či podporovat jej, pokud to nebude přijato, přijímáno. A totiž uplatňování výsledku výzkumu potom eh, zablokovávají eh, ekologičtí aktivisté. Eh, je tedy třeba eh, toto řešit, pokud ne, pak eh, evropská na britské zemědělství bude stále více zaostávat. Stále přetrvává iluze, že zemědělci jak způsobují oteplování klimatu emisemi metanu a tak dále. Já se velice bojím, že budou, bude přijat velmi zatěžující regulativní rámec pro zemědělce. Eh, to je zvlášť relevantní, že v minulých třech zimách, eh, které byly kruté, tady vzrůstaly vzrůstaly emise CO2, já jsem tím přišel část své úrody cukrovky. Eh, a určitě není možné tady vystoupit, než bychom zmínili zákaz klecového chovu drupeše. Pokud to britští zemědělci plní zatímco ostatní, um, ostatní používají ošklivá gesta na komise, tak eh, to bude jistě to, to pravé eh, řešení. Eh, pane předsedo, asi se vám většina mého vystoupení nelíbila, ale alespoň se vám ušetřil 26 vteřin. Děkuji. Děkuji, pane Agňu. Musíme jít dobrým příkladem, my jako evropští poslanci. A teď další tři kolegové z národních parlamentů. Na řadě je Finsko a já dávám slovo předsedovi zemědělského a lesnického výboru, eh, pan Jari Lepa. Dvě minuty. Já, arvoisa komissaari, hyvät... Děkuji, pane předsedo. Eh, vítejte, pane komisaři, pane ministře, dámy a pánové. Chci poděkovat za vynikající úvodní projevy. Do budoucna bude Evropská unie potřebovat efektivní společnou zemědělskou politiku, která bude muset být zaštítěna dostatečnými zdroji. Eh, musíme dbát na eh, zachování eh, podmínek pro funkční zemědělství ve všech regionech a to také ve znevýhodněných regionech, kde jsou nepříznivé přírodní podmínky. Vzhledem k našim přírodním podmínkám jsou možnosti zemědělské výroby ve Finsku výrazně omezené a proto eh, náhrada za stěžené eh, přírodní podmínky eh, a podpora zacílená na konkrétní způsoby výroby jsou naprosto nutností. Do budoucna by SZP byla, měla i nadále, nadále spočívat na dvou pilířích. Šlo by o pod, a podpora životního prostředí a vyrovnávání stěžených přírodních hormínek musí být součástí druhého pilíře. Musí být zrušen ten strop anebo zvýšen. 250 eur na hektar, je třeba také nastavit objektivní kritéria, eh, se kterými se, na, na jejichž eh, základě potom se budou odvíjet výpočty. Eh, pokud je o ozelenění, je třeba co možná ten systém zjednodušit, nemůžeme, nemůžeme se dovolit zatěžovat i byrokracii či dalšími náklady, jinak budeme mít nakonec více úředníků než zemědělců v Evropě. Hodně se tady hovořilo také o e, principu rovnosti, spravedlnosti, a také spravedlnosti evropských zemědělců, vůči evropským zemědělcům a externím zemědělcům. E, to musíme e, uplatňovat e, u dovozu, musí platit tady stejné ekologické normy, normy pro dobré životní podmínky zvířata a podobně, jako pro domácí produkty. Dále je třeba také se věnovat značení, značení původu, a to nejenom v Evropě, ale i celosvětově. Děkuji, výborně. Nyní se vrátíme do Německa a je mi potěšením dát slovo Hansi Michael Goldmanovi, který je předsedou výboru pro potraviny, zemědělství a ochranu spotřebitele. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Eh, většina členů našeho výboru, eh, myslím napříč politickým spektrem, podporuje eh, kompromisní návrh pana Dese. Chceme zdůraznit, že společná zemědělská politika byla doposud velkým úspěchem eh, pro evropská společenství a zejména pro Německo. Máme vysoce eh, výkonné zemědělství prakticky ve všech oblastech. Zemědělství je orientované na export, zajišťuje vysokou míru bezpečnosti, nezávadnosti a také dobré životní podmínky zvířat a naše zemědělská výroba je víceméně udržitelná ekologicky. Musíme být opatrní, když hovoříme o zemědělských zdrojích. Víme, že dotace jsou dnes kritizovány a v každém případě bylo dobré zaměřit se na spravedlivé rozdělení zdrojů. E, není možné, aby se vyplácely vysoké částky na hektar v Německu, zatímco v jiných sociálně slabších zemích e, by tyto platby byly výrazně nižší. Nicméně se domníváme, že zastropování není tím správným nástrojem. Já osobně se také domnívám, že pokud bychom se vydali touto cestou, pak z toho největší prospekt budou mít daňoví poradci. Domnívám se, že zastropování také povede, povede k tomu, že nám budou chybět lidé v zemědělství. Je to podobné, jako nyní nám chybí zaměstnanci pracovníci v řemeslné výrobě. Dále program Natura 2000 a podobné programy v Německu. Já si myslím, že není nutné, aby fungovaly dodatkové nástroje nad rámec těch, které již dnes existují. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A nyní je na řadě Lucembursko sněmovna poslanců a já dávám slovo člověku, kterého velmi dobře známe. Myslím si, že má rekord eh, v roli ministra zemědělství Fernand Boden. Děkuji, děkuji, Paolo. Především chci poděkovat Evropskému parlamentu za to, že zorganizoval tuto zajímavou schůzi. Rád bych řekl, že se velmi blížíme názoru, který zde vyjádřil pan Albert Des jménem Evropského parlamentu. Jsme pro silnou společnou zemědělskou politiku, která potřebuje odpovídající financování. A rád bych řekl, že finanční výhledy, tak jak jsou nyní prezentovány komisí, jsou dobrým základem pro jednání v této oblasti. Podporujeme že hlavní prioritou SZP musí být bezpečnost potravin, ochrana kvality potravin, trvale udržitelná produkce. A jsme toho názoru, že je důležité, aby politika šla směrem k udržitelnosti, aby cíle strategie Evropa 2020 byly dodrženy a Společná zemědělská politika by tedy tyto cíle respektovala. Jsme tedy pro spravedlivé a rovnoměrně rozdělení přímých plateb, které jsou nezbytné, které jsou důležitou a nedílnou součástí příjmu zemědělců. Měly by být zaměřeny velmi silně na aktivní zemědělce, jsme pro trvale udržitelnou společnou zemědělskou politiku, která bude eh, příznivá k životnímu prostředí a přírodním zdrojům. Myslíme si ale, že by se to měla, mělo dělat hlavně prostřednictvím druhého, spíše než prvního pilíře. Máme určitý problém s tím vztahem 30 eh, přímých plateb, eh, které jsou vázány na agroenvironmentální opatření za současných podmínek. V Lucembursku máme hodně agroenvironmentálních opatření ve druhém pilíři, kterých se účastní téměř všichni zemědělci. Tato opatření, pokud tedy budou začleněna do prvního pilíře, a nebudou zvýšeny, nebudou-li tedy zvýšeny přímé platby, tak to bude znamenat eh, pokles zisku našich zemědělců o téměř 30%. Takže si myslíme, že by se mělo najít řešení pro ty, kteří vynaložili velký, velké úsilí na agroenvironmentální opatření v rámci druhého pilíře. Aby ten přesun do prvního pilíře nepoškodil příjmy zemědělců. Pro tu část, která bude začleněna do přímých plateb pro znevýhodněné oblasti, máme program kompenzací pro zemědělce, pokud tedy tato část bude začleněna do přímých plateb, aniž by byly tedy přímé platby navýšeny, tak to také poškodí současnou výši příjmů zemědělců, takže si myslím, že je nutno najít určitou flexibilitu, najít řešení této problematiky a zajistit, aby tato opatření mohla být začleněna jak do prvního, tak i do druhého pilíře. Děkuji. Děkuji, Fernande. A nyní zde máme rakouský Bundesrat a dávám slovo předsedovi zemědělského výboru Martinovi Prenederovi. Danke auch für die Abhaltung dieser Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, děkuji za organizaci tohoto setkání, které umožňuje nám poslancům vyjádřit eh, svůj názor, své stanovisko. Chci poděkovat Evropskému parlamentu za to, že se vyslovil pro zachování stávajícího objemu rozpočtu. Potřebujeme konsistentní společnou zemědělskou politiku, je to důležité i proto, abychom jasně ukázali spotřebitelům, že se mohou spolehnout na trvalou udržitelnou výrobu a zdravé potraviny. Eh, k přímým platbám bych chtěl říci, že eh, my si myslíme, že je potřeba více spravedlnosti, ale víme, že ta spravedlnost by měla mm, zachycovat také rozdílné mzdové úrovně a rozdílné způsoby ochrany životního prostředí a rozdílné zeměpisné podmínky nebo znevýhodnění. Dále si myslím, že je důležité, abychom se zaměřili na tržní mechanismy, aby naše zemědělství bylo konkurenceschopné a abychom různé poklesy cen mohli vyrovnat různými intervencemi v oblasti skladování nebo výkupu. Víme, že cenová stabilita také umožňuje investovat do rozvoje udržitelného zemědělství a umožňuje také vstup mladých lidí do podnikání v zemědělství a nám, našim, našim spotřebitelům potom nabízí e, spolehlivost zásobování. Co se týče ozelenění, tady e, v Rakousku s tím máme hodně zkušeností a myslím si, a už o tom hovořil také náš lucemburský kolega, že bychom kolikrát mohli nabízet i ambicioznější programy, a například e, více podporovat v Rakousku e, biologické zemědělství, které by z toho mohlo mít nejvyšší prospěch. A co se týče mezinárodního kontextu, tady jsme už velmi otevřeni, možná, že e, naše zemědělství by mohlo být regionálně, více regionálně zaměřené. Děkuji a nyní se vrátíme do Anglie, House of Lords, sněmovna lordů a já dám slovo Lordu Carterovi, který je předsedou zemědělského rybolovného výboru a výboru pro životní prostředí sněmovny lordu, Prosím. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám, pane Rikastro, nejprve poděkoval za vaše laskavé pozvání na tuto dnešní diskusi o tomto tak důležitém tématu eh, v tak klíčových časech. A chci také poděkovat panu komisaři za to, že si udělal čas na setkání s námi. Eh, eh, můj výbor je to podvýbor Sněmovny Lordu pro zemědělství. Konce minulého týdne zveřejnil zprávu o inovacích v evropském zemědělství, která se zaměřila na souřadu otázek, ale samozřejmě obsahovala i výhled pro společnou zemědělskou politiku. Obdrželi jsme celou řadu podnětů a já bych rád zmínil jeden. Budu citovat. Eh, tam zaznělo, my v Evropě eh, se tu sedíme a říkáme, že zemědělství je stará ekonomika eh, v inovativním nepřátelském prostředí. Mnoho politických skupin nám říká, že se máme počínat stejně jako v 19. století a pokračovat starými výrobními metodami, protože to bude dobré pro životní prostředí ale eh, jde o strategickou diskusi. Eh, říká Evropa, že může zaručit eh, potraviny pro 500 milionů bohatých Evropanů a dovážet to, co nemáme, anebo se dáváme roli v tom, jak nakrmit 9 miliard lidí, včetně Indu a Číňanů, kteří začínají spotřebovat maso Inovace jsou jádrem eh, odezvy a proto vítáme eh, zaměření Evropy na to stát se inovativní eh, unii do roku 2020 a zejména vítáme návrh ustavení inovativních partnerství pro trvalé udržitelné a produktivní zemědělství. Doufáme, že pan komisař bude spolupracovat s kolegy v Generálním ředitelství pro výzkum, aby se tato eh, slova eh, změnila ve skutečnost. Pokud se SZP, se, že eh, financování zemědělství a výzkumného programu v EU by mělo být podpořeno z části rozpočtu věnované Unie, tedy věnované SZP. V rámci stávajícího rozpočtu na zemědělství by měly být realokované prostředky z prvního pilíře na druhý pilíř na tyto věci. Eh, zavádění technologií do praxe, eh, tak jak zatím vypadá, je, eh, je jak se děravé, jsou v tom mezery. Doufáme tedy, že zemědělství získá na významu v, v evropské agendě a pan komisař eh, zahrává důležitou roli v tom, aby eh, zájmy zemědělců byly eh, respektovány i ze, stran, ze strany kolegů v komisi. Děkuji. Grazie, Lord Carter. E- Děkuji, Lorde Carter. A nyní francouzský senát a dávám slovo předsedovi výboru pro hospodářství a trvale udržitelný rozvoj panu Jean-Paulovi Emorinovi. Dámy a pánové, nikoho určitě nepřekvapím, když řeknu, že reforma společné zemědělské politiky je pro Francii, zejména pro Senát, a důležitým tématem. Nejdříve jsme se postavili ke sdělení komise. Musíme říci, že SZP v průběhu reformy, reform ztratila veškerou čitelnost a schudla zaměřovala se pouze na podpory. Nicméně musí to být společná politika, na kterou může být EU hrdá. Zemědělství je provozováno především proto, aby poskytlo zdravé a bezpečné potraviny a také působí v životním prostředí, které je společným statkem a musí být chráněno. Proto jsme se rozhodli, že se budeme snažit eh, budovat společnou zemědělskou politiku na základě dvou pilířů. První bude ekonomicky zaměřený na bezpečnou a kvalitní produkci potravin a na zisk a příjem zemědělců a druhý pilíř bude mít na starosti územní hledisko a také ekologické hledisko. Proto jsme se také zaměřili na eh, ozelenění prvního pilíře. Rozhodně nechceme spochybňovat eh, význam ekologických otázek, ale chceme dát tuto otázku právě na správné místo. V říjnu 2010 eh, byla vydána zpráva, která je přiložena k našim dnešním dokumentům. Za druhé jsme se postavili také ke sdělení komise v tom smyslu, že národní parlamenty mají tento úkol Myslíme si, že bychom byli silnější, kdybychom jednali společně. Dnes, stejně jako v minulosti, nemáme místo, nemáme možnost stát zde osamocení. Musíme se spojit, pochopili to vlády a musí to tak udělat i parlamenty. Já jsem velmi hrdý na to, že francouzský parlament, německý Bundestag vydali společné eh, prohlášení o SZP. Hlavním cílem je zdravotní a potravinová bezpečnost. Je to strategický cíl. Dále potřebujeme konvergenci úrovně podpory. Musíme přistoupit na to, že se odkloníme od historických referencí. Podpor Podpora konkurenceschopnosti musí být doprovázena záchranou sítí a regulací. Tato spolupráce mezi parlamenty je pouze první v řadě o které doufám, že bude dlouhá. Pracujeme také se španělským parlamentem, italským senátem a jsme otevřeni i dalším parlamentům. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A nyní rumunský parlament. Dávám slovo předsedovi výboru pro zemědělství a lesnictví Silianovi Pudžanovi. Prosím. Domnule komisar, Pane předsedo, pane komisaři, děkuji především za pozvání na tuto schůzi. Komise a parlament mají před sebou těžký úkol, aby dosáhli kompromisu a podporovali uspokojivou společnou zemědělskou politiku. Jsem ale přesvědčen, že tento cíl je splnitelný a že můžeme dosáhnout rozumného kompromisu. Rumunsko podporuje společné zemědělské společnou zemědělskou politiku založenou na dvou pilířích a na zachování současného rozpočtu. Jsme také rádi, že se uznává důležitý přínos výzkumu pro růst konkurenceschopnosti. Já bych doplnil to, co zde říkal britský kolega. Myslím si, že je třeba vyjasnit, zda výzkum bude financován v pokročilých oblastech, anebo zda se bude jednat o klasický výzkum, to znamená výzkum v oblastech, eh, který probíhá už řadu let. Společná zemědělská politika je evropskou politikou a jako taková se musí snažit eh, přistupovat ke všem zemědělcům stejně a proto musíme přehodnotit úroveň plateb, a to jak v členských státech, tak i těch státech, které nemají jednotné politiky. Politika konvergence musí být uplatňována od začátku roku 2014, ne až od roku 2016. SZP která by zachovala současné rozdíly, by z nové společné zemědělské politiky udělala politiku dvourychlostní, jako kdybychom eh, seděli nebo cestovali ve stejném letadle, ale někteří by cestovali v biznesu a jiní v ekonomické třídě. Prostě přijedou na, nebo přiletí na stejné letiště, ale budou se cítit eh, jako příslušníci různých kontinentů. Nová společná zemědělská politika musí být zjednodušená, musí být méně byrokratická. A také musí vést k tomu, že evropští zemědělci budou schopni produkovat i pro světový trh, nejen pro trh evropský. Děkuji, pane předsedo. Máme před sebou ještě další tři příspěvky a potom si uděláme desetiminutovou přestávku. Teď dám slovo zástupci polské sněmovny, předsedovi zemědělského výboru, panu Kořeňovskému. Prosím věci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Rád bych jménem naší delegace vyslovil díky za pozvání na toto setkání a rád bych uvedl, že Polsko se vždy stavilo za silnou společnou zemědělskou politiku se silným a stabilním rozpočtem. Proto se domníváme, že SZP stojí před velkými výzvami. Kdybychom citovali pana, slova pana Sovětského, slova pana Dese, eh, jsme stále ještě vzdáleni eh, skutečně společné zemědělské politiky. Myslím, že to patrné ze slov, eh, která zde dnes zazněla. Existují vlastně dvě skupiny. Na jedné straně staré, na druhé straně nové členské státy. Nové státy mají svá očekávání, staré státy se chovají velmi pragmaticky, do jisté míry je to pochopitelné. Ale vraťme se tedy ke zprávě pana Dese a k tomu, jaký je zřejmě problém s takzvaným ozeleněním společné zelenědělské politiky. Musím říci, že v Polsku, v našem výboru, jsme velmi skeptičtí k vaší zprávě. Už totiž jsme vyvodili ponaučení ze situace s emisemi CO2. Váš kolega ze Švédska uvedl, že musí fungovat nějaká eh, koordinace mezi oblastí životního prostředí a zemědělstvím. Eh, ale Polsko, jakožto země s hospodářstvím založeným eh, na uhlí, bude mít velký problém se snižováním emisí CO2. A podobný problém můžeme mít s ozeleněním zemědělské politiky velký problém. Proto prosím, buďte obezřetní s tím, jaké řešení eh, nastavíte, eh, protože my nechceme sice ustupovat od řešení této problematiky, ale je pravda, že Polsko eh, by se opravdu zažilo těžké časy kvůli návrhu Evropské komise. A ještě k dalším tématům zmiňovaným dnešní diskusy, například eh, k sektoru cukru. Byl bych rád, kdyby se pan komisař vyjádřil k, k sektoru cukru, a to ani nemluvím o mléce. Je to, jsou to velice důležitá odvětví pro zemi, kterou se zastupuje. Děkuji. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo, a nyní dáme slovo zástupci Evropského parlamentu, pan Rubiks. Paldies, priekšsēdētāji. Děkuji, pane předsedo. Již téměř dva roky jednáme o vyhlídkách pro společnou zemědělskou politiku do roku 2020. Ovšem ta diskuse, dokud je velmi obecná, tak se všichni shodnou. Všichni se shodí na tom, že potřebujeme eh, z ekologičující opatření, že Eh, rozdělení prostředků by mělo být eh, spravedlivější, rovnější, ale jakmile dojde na konkrétní čísla a vzorce pro výpočty, eh, už ta schoda není tak jednoznačná. Včerejší zprávy a informace od pana komisaře, myslím, nejsou dobré pro 133 tisíc zemědělců v Lotyšsku. Pokud eh, nyní dostáváme 33 průměrné přímé platby v Evropě, v roce 2020 budeme na úrovni 52 průměru. Je toto spravedlivé? Co pak máme nejlepší půdu, nejlepší klimatické podmínky? Eh, Proto bych zde rád uvedl, že to vše, co zaznělo a objevuje se eh, ve velmi obecných formulacích ve všech třech zprávách eh, a já chovám velkou úctu ke zpravodajům, eh, ale podívejme se už na konkrétní rozvedení těchto obecných principů. Dochází k velkému mrhání prostředky, je třeba situaci zlepšit a přeji všem hodně štěstí. Děkuji, pane Robexy. Nyní rakouský nacionalrát. Slovo má místo předseda zemědělského výboru Wolfgang Pikulhuber. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Já bych se chtěl připojit eh, k řečníkům přede mnou, ale současně bych chtěl hovořit jinak než můj kolega z Německa, který hovořil o zavedení stropu pro eh, platby. Já si myslím, že to je nezbytností. Není to jenom nějaký doprovodný eh, eh, rys, jde také o veřejné uznání toho, že eh, v zásadě všichni chceme provést ozelenění společné městské politiky. Když se podíváme na všechny ty různé zprávy, včetně zprávy pana Dese, které existují, tak je tam obsaženo celou, celá řada pozitivních cílů ke klimatickým změnám, udržitelnosti, ochraně životního prostředí a tak dále, ale toto všechno má jedno jasné jméno, za to pojmenovat velmi jasně, je to biologické zemědělství. Už eh, eh, to přijetí nařízení z roku 2007 je obrovská výhoda. Máme regulaci pro zemědělství 21. století. A kde jsou všechny ty ambiciozní eh, přístupy z tehdejší doby? Tehdy Eh, se o tom hovořilo velmi a v zprávě se dnes eh, objevuje pouze eh, ten pojem biologické zemědělství v závorkách. A já si myslím, že bychom měli ambicioznější. A dalším i, re, i rumunským kolegům bych chtěl říci, je to, že od nás evropští spotřebují, že zajistíme ochranu před genetickými modifikacemi. Eh, nemůžeme mít biologické zemědělství a přitom eh, eh, se nebránit před genetickými manipulacemi. Ví to také pan komisař Ciološ a o tomto tématu bude rozhodně potřeba více diskutovat. A na závěr ještě jedno slovo k finančnímu rámci. Myslím, že všichni mluvčí nebo zástupci zemědělských výborů národních parlamentů by měli požadovat také zavedení Eh, daně z finančních transakcí, protože z toho by mohl vzniknout eh, společný zdroj financování zemědělské politiky na evropské úrovni. Měli bychom potom i více prostředků pro vonko, eh, rozvoj venkovských oblastí. Myslím, že jenom tak by se nám podaří dosáhnout více prostředků. Dobře, a teď se vrátíme do Německa. S velkým potěšením dávám slovo paní Ulrike Hofgang, která je předsedkyní zemědělského výboru. Prosím. Já bych se jako zástupce Německého parlamentu chtěla také připojit k předřečníkům. Myslím, že zemědělská politika teď získává nový význam vzhledem k těm významům, o kterých byla řeč, jako je zajištění zásobování potravinami, ale současně jde také o udržitelnost tohoto zásobování potravinami. a o tom, jak zabráním různým výkyvům, krizím, a abychom také zabránili přebytkům a ty potom se snažili eh, dotovaně prodávat eh, na světových trzích. Ale jinak eh, hovoříme u nás o screeningu, o kterém hovořil mm, Evropský parlament ve své zprávě, objevuje se to i v návrhu komise. Také hovoříme hodně o tom zjednoduší. Myslím, že Eh, je možné hovořit také o té strategii ozelenění, ale důležitý je také druhý pilíř, protože tím bychom mohli zavést do zemědělství celou řadu inovativních metod, jako například pěstování energetických plodin, ale také regionalitu a podporu eh, malých zemědělských podniků, které nemohou konkurovat na světových trzích. To si myslím, že to jsou všechno věci, které by měly být financovány z druhého pilíře, který by měl být taky posílen. To si myslím, že zatím nevyplývá z těch dosavadních zpráv. Um, ministři pro životní prostředí už o tom také hovořili. K otázce zavádění stropů máme eh, velmi rozdílné názory, například u nás v Políně Falcku si myslíme, že to je dobrý nápad. Uh, protože u nás jde o to, jak zajistit spravedlnost při rozdělování pomoci uvnitř Německa mezi spolkovými zeměmi a my si myslíme, že právě omezení té maximální výše je dobře. Eh, k organizaci trhu tady bych se chtěla připojit k těm, kteří si, se dívají na deregulaci kriticky. My také diskutujeme o cukerném režimu a o tom, jak prodloužit eh, podobný režim i u vína, mléka, a dalších plodě Myslíme si, že je potřeba otevřeně zkoumat, jaké výhody by to přineslo. A, a dále jsem se chtěl zmínit o výzkumu. Nemyslím si, že ty prostředky na výzkum by měly jít do výzkumu genetických manipulací, ale uh, mělo by, eh, být, měly by, měla by být skýše zkoumána otázka udržitelnosti. Děkuji, paní předsedkyně. Teď si uděláme 10 minut, ale opravdu jen 10 minut a eh, přestávku a potom budeme pokračovat druhým kolem. Zatím vám všem děkuji. Eh, it's not easy to manage, but uh, uh, I need you.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 Allora riprendiamo i lavori. Budeme pokračovat v práci. Předávám slovo zástupcům Kyperského parlamentu, předseda zemědělského výboru a výboru pro přírodní zdroje, pan Janakes Gabriel. Na dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, dámy a pánové. Dovolte, abych vyjádřil své poděkování Výboru pro zemědělství Evropského parlamentu za tuto iniciativu a za organizaci našeho dnešního setkání. Reforma společné zemědělské politiky je téma nesmírně aktuální, které nám všem leží na srdci. Kypr podporuje spravedlivější rozdělování prostředků na základě objektivních kritérií je také třeba zohlednit dopady klimatických změn. Musíme klást důraz na rozvoj venkova a zlepšovat konkurenceschopnost tohoto odvětví, eh, chránit venkovský prostor, eh, klást důraz také na zlepšování životních podmínek a také na diverzifikaci eh, venkovského hospodářství. Co je naprosto nutným předpokladem pro dosažení těchto cílů? Je to eh, poskytování podpory, která bude vyvážena a konec konců nová společná zemědělská politika bude muset eh, tento aspekt eh, řídit prostřednictvím opatření, která budou obsahovat pobídky pro mladé, aby se věnovali zemědělské činnosti a je třeba také, bude třeba také jít cestou opatření sociální soudržnosti a takto řešit zlepšování životní úrovně životních podmínek v venkovských oblastech. Toto vše jsou aspekty a faktory, eh, které eh, podpoří mladé v tom, aby se věnovali zemědělské činnosti. Víme, že všude pocitujeme dopady aktuální situace. Je třeba zlepšit, ehm, optimalizovat využívání eh, venkovského prostoru. Je třeba všem také zjednodušit eh, postupy a nastavit je dostatečně pružně, tak aby se členské státy eh, tak aby členské státy mohly tuto politiku přizpůsobovat svým eh, lokálním potřebám. Je pravda, že zemědělská činnost má mnoho aspektů, mnoho dimenzí a má dopad na celé obyvatelstvo země ve svém důsledku. Děkuji za pozornost. Děkuji. A nyní je na řadě Estonský parlament. Je mi potěšením předat slovo paní Ester Tuikso z výboru pro zemědělství. Juhattaja. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych ráda vyjádřila díky za organizace tohoto setkání. Chci poděkovat také panu komisaři a panu ministrovi za jejich vystoupení. Estonsko se domnívá, že společná zemědělská politika musí být skutečně společnou politikou v Evropě a e, že by měla být zachován, měla být zachována její velikost, její objem. E, přímé platby je třeba nastavit spravedlivěji, e, protože zatím přetrvají obrovské rozdíly mezi členskými státy a to pokřivuje hospodářskou soutěž na jednotném vnitřním trhu. V rámci reformy SZP eh, bychom měli eh, vyzvihnout a více hodnotit roli producenta ve výrobním řetězci, tedy v potravinovém řetězci. Ta výroba musí zůstat v prvním pilíři a její základy musí, musí být modernizovány. Znepokojené nás rovněž včerejší zprávy, mám na mysli zprávy o rozpočtu. Nové přechodné období znevýhodňuje naše zemědělce. Rovněž podporujeme samozřejmě výzkum a inovace v rámci SZP. A teď je na řadě zástupce italského senátu, konkrétně místo předseda zemědělského výboru, senátor Alfonso Andrea. Drahý Alfonso, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, kolegyně, chci obzvláště ocenit iniciativu předsedy De Castra tohoto výboru Evropského parlamentu. Cílem je podpořit reflexy národních parlamentů o tak důležitém tématu, jakou, jakým je reforma SZP. Senát Italské republiky přinesl svůj vlastní příspěvek prostřednictvím eh, rezolucí vedoucí k národní jednotné pozici. Lorenzo Piccione je zde se mnou a může o tom eh, poskytnout další svědectví. Snažili jsme se dosáhnout dohody ohledně důležitých témat. Reforma SZP se musí zaměřit na současné nástroje, tržní opatření, osy rozvoje venkova, přímé platby. Musí se také usilovat zjednodušení postupu a také finalizaci intervencí ve prospěch zemědělců, ve prospěch hospodářského růstu a podpory zaměstnanosti. Je třeba zachránit zemědělskou činnost, protože podporuje také zachování krajiny. Hovoříme zde také o inovacích a výzkumu, o podpoře podnikání mladých a žen. Pane předsedo, neměli bychom ztrácet ze zřetele otázku práce a tato role musí být považována opravdu za základní. Myslím si, že je zde celá řada důležitých bodů ve sdělení Evropské komise o budoucnosti SZP, které předložil v listopadu 2010 pan komisař Čolož, ale potřebujeme ještě další úsilí a správnou cestou je ta, kterou právě dnes jdeme. Tím, že se snažíme zbavit neefektivních postupů, nerovností, aby se společná zemědělská politika stala skutečnou politikou podpory veřejných statků. Děkuji, pane senátore Andrio, a nyní dáme zase slovo zástupcům Senátu a tentokrát se jedná o Senáta Nizozemska. Slovo má pan Erik Smalings. Prosím. Eh, Děkuji, pane předsedo. Rád bych vám poděkoval za pozvání. Myslím si, že je velmi zajímavé vyslechnout si to, co říkají kolegové. Rád bych také poblahopřál panu Desovi, který v úvodu představil svou zprávu. Já si myslím, že je vždy dobré uvědomit si, že Evropský parlament je připraven hrát svou roli. Já bych za svou stranu rád řekl pár poznámek k prvnímu pilíři, který vyvolává obavy u některých kolegů. Nizozemsko je evropskou zemí, už dlouhou dobu. My jsme hodně čerpali ze společné zemědělské politiky. Měli jsme velké problémy, ale myslím si, že je třeba také zdůraznit princip solidarity, který je v centru tohoto pilíře. Takže otázka ambicí je opravdu velmi na místě. Ambice jsou vysoké, ale je třeba zdůraznit udržitelný charakter. Pokud jde o druhý pilíř, tak si myslím, že je třeba trvat na tom, že zatím je zde riziko, protože na mezinárodní úrovni je třeba vzít v úvahu celou řadu specifických problémů, jimž země čelí, například problematika vody, nedostatku vody, problematika zavlažování, uplatňování programu Natura 2000 a tak dále. Všechny země mají svá specifika. Pokud je o Nizozemsko, tak si myslím, že je třeba opravdu vzít v úvahu naléhavost protože Víte, že Finsko je třeba velmi zelené, Sicilie třeba tolik zelené není, v každém případě každý musí mít možnost čerpat z tohoto pilíře k řešení řady problémů či specifických situací. Pan Pibalks se zmínil o Evropském fondu pro rozvoj a myslím si, že bychom možná mohli připravit něco podobného pro SZP. Děkuji a nyní dostane slovo zástupce Evropského parlamentu, konkrétně Spiros Danelis. Grazie, prezidente. Eh, Agapité epitrope, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vášený pane komisaři, pan komisař nás už opustil. Eh, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se rád stručně vyjádřil k návrhu komise pro rozpočet CZP v letech 2014 až 2020. Tento rozpočet eh, zatím nestanoví, jaká bude finální, definitivní, konkrétní podoba pladeb. A my tady vnímáme celou řadu otazníků, eh, pokud je o eh, konkrétní způsoby provádění celé řady těchto nových návrhů. Ale myslím, že musíme podpořit celkové zaměření tohoto návrhu. Eh, protože většina, většina těch návrhů má za cíl přemostit eh, aktuální rozdíly. A myslím si, že to je také třeba vyzdvihnout eh, a pozorně na to, je stále více zemědělců, chovatelů, kteří si dobře uvědomují, že ta opravdová záchranná síť není, nespočívá pouze v přímých platbách. Co my požadujeme, jsou podporné opatření, podporná opatření pro zemědělce, tak aby mohli produkovat eh, uznávané produkty s případným zvláštním značením ochranným, eh, které budou snadno umistovány na trh a které umožní zemědělcům lépe zhodnotit přenou hodnotu svých, své výroby. Děkuji. A nyní německý Bundestag a já předávám slovo panu Friedrichovi Ostendorfovi. Prosím. Já, Já vám děkuji, pane předsedo. Myslím, že my v Německu nemáme jednotný názor na tuto reformu, to už asi vyšlo najevo. My vítáme iniciativu komisaře Čeloše abychom se začali zapojovat do rozhodování o této reformě a jsme také toho názoru, že jako zelení bychom měli eh, zohledňovat požadavky, které společnost eh, klade na zemědělství a z toho by mělo vyplývat i potom dotace nebo prostředky, které na evropské zemědělství jdou z rozpočtu. Víme, že i v Německu bude velkou roli hrát, jaké funkce bude zemědělství plnit a to bude sloužit také akceptanci eh, těchto prostředků pro zemědělství. Víme, že eh, v některých eh, venkovských oblastech je už teď velmi napjatá atmosféra ohledně toho, jak to v budoucnosti bude vypadat. Takže velmi rádi budeme spolupracovat na eh, formování této politiky, ale do značné míry se to bude odvíjet od toho, jakou roli přisoudíme ochraně biodiverzitě. Eh, nejde jenom o klimatické změny, ale i o biodiverzitu. Protože společná změnská politika je může buď podpořit, ale nebo ji také může velmi uškodit a je potřeba se na to zaměřit. nám jde tedy o ta opatření, kterým se říká z, z ozelenění. A do těch bychom chtěli eh, více mluvit. My si myslíme, že eh, budeme potřeba, nebo ta výše těch plateb by se měla právě odvíjet od toho, do jaké míry budou tato, opro, opa, tato opatření prováděna. Jinak my bojujeme proti ostatním politickým stranám, které tady projevují eh, eh, nepříliš častou eh, jednotu v tom, že bojí proti zavedení těchto stropů, ale my a FDP, tedy liberálové němečtí, jsme proto, aby tyto stropy byly zavedeny, aby existoval strop. Nemyslím si, proč by podnik, který má více než 150 eh, hektarů eh, eh, měl dostávat podporu v takové výši, jakou dnes dostává. A aby já mám ta menší podnik, ale rozhodně nepotřebuji více, než dostáváme v současnosti. Grisha. Děkuji a vrátíme se do Řecka. Řecký parlament, pan Ahmed Chaciosman. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je mi obrovským potěšením účastnit se dnes tohoto setkání s vámi. Je to podle mého velmi důležité setkání Evropského parlamentu se zástupci národních parlamentů. S tím, že tématem jednání je budoucnost společné zemědělské politiky. Já bych se rád eh, dotkl odvětví tabáku, a konkrétně jednoho typu tabáku, který se pěstuje v mém regionu Rodopy. Jde o tradiční plodinu, vysoce kvalitní, která je vysoce poptávaná na mezinárodních trzích. E, více jak 15 tisíc rodin e, se věnuje pěstování e, tohoto druhu tabáku v našem regionu. Ty podniky jsou malé a nemají možnost na tak omezené ploše přejít na pěstování jiných plodin. Jsou to celé rodiny, které se věnují pěstování tohoto eh, tabáku, ale v posledních letech je toto odvětví stále méně zohledňováno a proto tyto rodiny mají před sebou nejistou eh, budoucnost. Musím říct, že eh, podpora, eh, podpora ze společné podniky, eh, politiky v takovém, za takových podmínek představuje naprosto nutný doplňkový příjem. Je to skutečně klíčová podpora pro tyto rodiny. Podpora tabáku nepředstavuje pouze podporu pro ty tisícovky rodin. Je to věc, která má dopad na celé hospodářství mého regionu a mé země. Proto je třeba vyvinout snahy na podporu eh, zemědělců, naše výrobce tabáku, tedy producenti, pěstitele tabáku, pardon, eh, se odstali v podstatě na Prahu chudoby v poslední době a opravdu eh, nahlas hovoří o svém znepokojení nad negativním vývojem v oblasti pěstování tabáku a konkrétně toho druhu, který se pěstuje v mém regionu. Eh, proto bych na vás rád apeloval, abyste i nadále podporovali pěstěle tabáku i v rámci nové společné zemědělské politiky. Děkuji. Děkuji a nyní předávám slovo našemu Evropskému parlamentu, konkrétně paní Luling, eh, která je naší děkankou zde v Evropskému parlamentu, naší dojenkou. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych upozornila na dva problémy, které nás znepokojují s ohledem na společnou zemědělskou politiku po roce 2013. Za prvé, zrušení mléčných kvot. Toto zrušení nastane, ale slíbili jste nám měkké přistání. Vím, že většina členských států už nevyužívá těchto mléčných kvót, už je nevyčerpává a jejich produkce je nižší než kvóty, které mají k dispozici. I v Evropské unii je produkce nižší než dostupné kvóty, ale ještě několik členských států má přece jen mléčnou produkci, například můj, jejichž produkce mléka překračuje kvóty. To znamená, že naši producenti musí pořád platit eh, daň z nadvýroby. Já jsem navrhla postupně snížit eh, tuto daň nebo poplatek z nadhodnoty tak eh, aby v okamžiku, kdy budou kvóty zrušeny, dosahovala tato daň nuly. Myslím si, že bychom měli k tomu dospět a žádám také komisi, aby nás v této věci podpořila. Druhý problém, eh, který nám leží na srdci, spolu s dalšími kolegy ze skupiny eh, Tradice v Evropském parlamentu, je skupina pro víno. My jsme združili především mladé vinaře, s nimi jsme se setkali a ti říkali, že poté, co bude v roce 2018 zrušeno omezení vysazování nových vinic, tak jejich produkce bude ohrožena především ta produkce, která je určena na vývoz, která je tedy kvalitnější a je to samozřejmě dražší, nákladnější než eh, produkce běžného vína, která se rozroste po liberalizaci. Pracujeme s meziprofesionální organizací vinařů ze Šampaně. Sunday Telegraph o tom vydal opravdu velmi ostrý článek, eh, který byl plný různých lží a podvodů. Já jsem teď opravdovou hvězdou v anglickém tisku. Všechny prostředky jsou dobré k tomu, abyste se prosadili v politice, aby vás znali. Ale já vám chci říci, že v Šampani jsme na semináři, na čtyřhodinovém, velmi tedy dlouhém semináři, slyšeli, potom jsme samozřejmě dostali šampaňské, ale to je normální, to nemůžeme kritizovat. Slyšeli jsme tam argumenty a také obavy vinařů ohledně tohoto nešťastného kompromisu, který byl uzavřen v roce 2008 mezi ministry, protože parlament byl tehdy proti, ale zatím ještě neplatilo spolurozhodování. Teď už spolurozhodování platí, ale podle mého názoru je to opravdu prohnilý kompromis, který eh, ruší legislativu o právě právech na vysazování nových vinic. Já si myslím, že bychom se měli vrátit eh, k tomuto rozhodnutí, odvolat tuto liberalizaci a co, co nejrychleji. Pan Čološ tady možná už není, ale snad jeho spolupracovníci by ho to mohli informovat, protože jak už se říká ve zprávě pana Desa, já mu za to děkuji. My chceme, aby v rámci legislativních návrhů, které očekáváme na podzim, aby tam toto zrušení nebylo, protože jinak eh, předložíme pozměňovací návrhy a budeme se bránit, pokud jde o rozpočet. Nechci hovořit příliš dlouho, chtěla bych říct si pouze jednu věc. Společná zemědělská politika není nákladná. Nákladné by bylo, kdyby zde nebyla společná zemědělská politika. To by bylo pro Evropu opravdu z ekonomického, sociálního, ekologického a kulturního hlediska velmi drahé. A bohužel rakouskému kolegovi chci říci. A pokud si myslíte, že zavedení daně z finančních transakcí bude záchranou společné vědecké politiky a e, nalezneme tak zdroje, tak si myslím, že e, se velmi milíte, protože tak to rozhodně není. Vidíte, paní Luling nepotřebuje žádné omezení, žádné časové omezení, protože ona může hovořit vždycky, jak dlouho chce, protože nás zastupuje všechny. Děkuji, paní Ruling. A teď na závěr dáme slovo francouzskému národnímu zhromáždění, místo předsedovi výboru pro hospodářské záležitosti, panu Žánu Gubertovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, My eh, dva kolegové z Národního eh, schromáždění již zmiňovali francouzskou, francouzské stanovisko, takže já se omezím pouze na dvě věci. První se týká propojení Čološova návrhu. Já jsem tady hovořil, já jsem neslyšel dnes kolegy, kteří volali po konvergenci, to mají pravdu, není možné zůstat v té aktuální situaci, jde pouze o to, jakým tempem. Dále, pokud jde o ozelenění, samozřejmě je po té, co to, toto bez schváleno, bude normální věnovat více prostředků na, na výzkum, ale to v rozpočtu, který je omezený. E, čili někde bude potřeba ty peníze vzít někde jinde. A já myslím, e, že to je pozice Francie a Francie není sama. E, pokud neprovedeme zastropování a degresivitu, tak všichni malí zemědělci, zejména v naší zemi, v naší zemi budou ti, kdo kdo nejvíce zaplatí za novou společnou zemědělskou politiku. Já si myslím, že to prostě nebude možné vysvětlit nikomu a proto eh, ten takzvaný eh, Čelšův eh, balíček nemusíme nutně brát takový, jaký je, ale celkově ten duch toho balíčku je třeba podpořit. Druhá věc, kterou bych se rád uvedl, týká se to jiných úrovní, nesouvisí to nutně z dnešní diskusí, ale třeba to vyslovit. Eh, zemědělcům eh, stanovujeme určitá eh, výrobní pravidla, postupy, ať je z hlediska environmentálního, etického a tak dále. A přitom, a přitom je pro nás těžko pochopitelné, že stejné normy se nevztahují na produkty dovážené do Evropy z jiných regionů světa. Tam prostě stejné normy plněny nejsou. Já se domnívám, že pokud nezavedeme takovýto paralelismus, pokud to tady nebude platit obrobně eh, pro domácí výrobu i pro eh, dovozy, eh, tak to zemědělci nebudou chápat a stejně tak to nebudou chápat spotřebitelé, kterým bude jasné, že nejsou tak dobře chráněni, jak by se to od Evropy představovali. Děkuji. Plně souhlasíme s těmito slovy. Je pravda, že jsme v Evropském parlamentu schválili zprávu, papastam Kosovu zprávu, která zavazovala evropské instituce k tomu, že budou dodržovat pravidla reciprocity. Naši zemědělci dodržují velmi vysoké normy, ale je spravedlivé, aby zde nebyla nekalá konkurence dovozu z jiných zemí, které nedodržují stejné normy. A teď dám slovo zástupci Maďarského národního zhromáždění panu Šandorovi Fontovi, předsedovi zemědělského výboru. Dvě minuty. Děkuji, chci poděkovat eh, pořadatelům této schůze jménem maďarského parlamentu. Maďarsko souhlasí s reformou SZP, tak jak byla zatím prezentována. Ale chtěl bych vám říci, že byste neměli spáchat tu chybu, že byste výrobce dostali do takové situace, aby byli nuceni vzdát se produkce, protože nejsou schopni splnit eh, kladené požadavky a podmínky. Pokud jde o ochranu zvířat například, tak tam ty podmínky jsou příliš obtížné, příliš těžké. I mi předřečníci zde říkali, že přivážíme zboží ze třetích zemí, kde tyto podmínky neplatí. A proto tedy konkurence je opravdu nelítostná a v tomto případě je i nekalá. Proto vás tedy žádám, abyste chránili naše výrobce. Pokud my uložíme Přísné podmínky našim výrobcům musíme stejné podmínky požadovat i po producentech ze třetích zemí. Poslední dobou jsme se setkali s velkými chybami, kterými, které se vydávaly za reformy, například pokud jde o vinařství. Maďarko, Maďarsko s tím nesouhlasí. My naopak navrhujeme, abychom se k tomuto tématu vrátili. Jsou zde také problémy ohledně cukrové řepy. I síla mezinárodních eh, distribučních řetězců je velkým problémem, protože si diktují podmínky. V zemědělství je tady opravdu spousta problémů a my žádáme od parlamentu, komise a rady, aby nevytvářely další problémy pro zemědělské výrobce, protože jinak zde nebudeme mít novou generaci zemědělců, protože mladí nebudou mít zájem o práci v zemědělství, protože nebudou schopni se touto prací uživit. A potom budeme hledat eh, lidi, kteří by pracovali na polích. My nemůžeme přijít o tyto nové generace. Děkuji. Výborně, děkuji. Tím jsme uzavřeli druhé kolo. Máme před sebou ještě další zástupce národních, poslan, národních parlamentů, kteří by si chtěli vzít slovo po druhé. Takže pokud opravdu na tom trváte, tak v pořádku, pokud ne, tak můžeme tuto schůzi prohlásit za uzavřenou. Je to schůze, která nám umožnila lépe poznat postoje jednotlivých národních parlamentů. Vy si znovu chcete vzít slovo dobře, tak na jednu minutu zástupce Rakouska, místo předseda zemědělského výboru Wolfgang. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem byl osloven francouzským kolegou, dík, eh, no, franc, lucemburskou kolegyní o té daně z finančních transakcí. Já jsem o tom hovořil v souvislosti, že by bylo dobře, aby zemědělství mělo vlastní příjmy, ale já si myslím, že to je věc, o které jde více členským zemím, nejenom v Rakousku. A myslím, že i kolega Fond z Maďarska právě říkal, že bezpečnost potraviny a zásobování potravinami by měly být největšími prioritami. A to jsou také dva body té zprávy, které jsou podle mě pozitivní. Já jsem hovořil o bodě 8, zajištění kvality ale jde o to, jak to bude moci být eh, v souladu s pravidly VTO. A kolegovi Mozorovi z Německa bych chtěl říci, že ano, tyto degresivní škrty, jak je navrhuje bodě 25 zpráva, jsou objektivně za to dobrým návrhem, protože všichni víme, že efektivnost nákladů eh, je lepší u velkých podniků. A současně ale hovoří desová zpráva také o vytváření pracovních míst a udržitelnosti. Takže to by eh, měl by model, na kterém by mohly pracovat komise a členské státy, tedy jak vedle velikosti podniků eh, zohledňovat i jiné faktory, které od toho počtu faktorů by Eh, měly být ohledňovány. Tedy myslím si, že by to bylo velmi pozitivní. A na závěr mi jde o efektivnost těch ekologizačních opatření, protože tady by mělo jít také o eh, výnosnost a eh, rozmanitost. I to by měly být další aspekty. Děkuji. Pokud už někdo další nehlásí se o slovo, z těch, kteří už hovořili, tak bych vám rád ještě jednou poděkoval a dám slovo předsedovi zemědělského výboru Polského parlamentu, senátorovi Jeržimu Chroščikovskému, který uzavře. Za ještě raz eh, Pane předsedo, děkuji vám Eh, děkuji, že jste mi dali ještě jedno slovo a děkuji za všechny informace, které jsem neslyšel. Mně ta diskuse přišla velmi užitečná. Eh, jsem velmi rád, že jsem se mohl seznámit s názory katolika z vás. My eh, rozhodně nevíme všechno nejlépe, ani se do, té, to, do tohoto postoje neženeme a rádi budeme usilovat o zprostředkování nebo kompromis mezi co nejvíce možného počtu názorů a připomínek. Chtěl bych eh, vás všechny pozvat na podobné setkání, které bylo už v minulosti v Budapešti, kde bychom měli pokročovat této diskuzi o budoucnosti SZP, o udržitelnosti a mohli bychom tam už zahájit eh, vyjednávání, takže prosím přijměte toto naše pozvání, které jsme vám už rozeslali, jestli se nemýlím před nějakou dobou. A to setkání eh, bude 25. a 26. září ve Varšavě. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Právě přišel do sálu také zástupce Bulharského národního zhromáždění který je členem zemědělského lesnického výboru. Je to Penko Atanasov a i on požádal o slovo, takže má slovo na dvě minuty, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, jenom eh, několik eh, připomínek. Myslím, že už jsme všichni trošku unaveni, ale já si myslím, že nejde ještě je zdůraznit dvě věci. Týká se to pěstitelů tabáku. Myslím, že se kolikrát shodneme na obecných zásadách, ale když dojde na konkrétní věci, tak bychom měli mít na paměti to, co říkal i náš řecký kolega o pěstitelích tabáku. V Bulharsku to je podobné. Jsou to pěstitele takzvané, eh, takzvaných orientálních eh, druhů tabáku, a nám na tom velmi záleží, od, bez ohledu na to, co si můžete myslet o kouření. Ale myslím, že když to vezmeme globálně, tak nedochází k poklesu počtu kořáků na rozdíl Evropy. A dovolte mi ještě, abych se vyjádřil k těm příjemným platbám v rámci prvního pilíře. To si myslím, že jsou důležité věci a měly by být nastaveny tak, aby zohledňovaly různé výrobní náklady různých plodin. Tak a je potřeba mezi tím rozlišovat. Abych vám uvedl nějaký příklad. Například papriky, které mohou stát 600 euro eh, na hektar, zatímco pěstování pšenice bude stát 6 euro na hektar a k těm věcem bychom se ještě měli vrátit. Bene, a questo punto direi já bych řekl, že tuto práci můžeme nyní prohlásit za uzavřenou. Setkali jsme se s 27 národními parlamenty a s Evropským parlamentem. Měli jsme zde tedy prezentovány různé názory. Je to důležitá výzva. Výzva představovat nejen desíti milionů evropských zemědělců, ale je to výzva, na kterou musíme reagovat, protože se jedná o věc důležitou pro půl miliardy evropských občanů. Ještě jednou vám děkuji za účast. A teď vám také řeknu, že máme připravený takový malý koktejl,